Děkuji. Druhý bod, sdělení předsedkyně. Jak víte, eh, máme před sebou týden Afriky Eh, čeká nás taky summit EU a Africké unie. Je to velmi důležitá událno, událost, kde v podstatě jde o znovu nastavení vztahů mezi Evropou a Afrikou. Takže předseda Tajány stanovil eh, tento týden jako Africký týden. Eh, je tady celá řada aktivit, které probíhají, včetně té dnešní na našem výboru, ale týká se to také jiných výborů. Prosím, všichni připomeňte, eh, ti, co jsou tedy zaměstnanci politických skupin, připomeňte, že zítra nás čeká společné zasedání eh, s národními parlamenty o eh, cílích udržitelného rozvoje. Takže to bude poměrně důležité zasedání. Budeme tedy hovořit o implementaci těchto cílů, budeme mít hosty z, nigerského, z nigerijského parlamentu a také budeme mít hosty z pan afrického parlamentu, takže to je velmi něco důležitého, čeká nás to zítra dopoledne. A prosím, připomeňte tedy všichni zaměstnanci politických skupin svým eh, poslancům, aby se eh, zúčastnili. Zítra ve 14.30 odpoledne také na výboru pro životní prostředí nás čeká výměna z názorů s regionálním ředitelem eh, Eh, doktorem Moetim z Světové zdravotnické organizace. On je regionálním ředitelem pro Afriku. Eh, kromě toho eh, zítra v 18.45 do 19.45 bude speciální zasedání skupiny pro um, po, po, podporu demokracie a uh, sledování uh, voleb, monitorování voleb. Um, Takže toto bude tedy speciální zasedání o volbách v Africe. Teď zejména se zaměříme tedy na Keniu a tamní volby, ale vůbec budeme hovořit eh, o problematice demokracie. Samozřejmě všichni víte, že teď eh, za posledních několik dnů probíhají zajímavé, probíhá eh, zajímavý vývoj v Zimbabwe takže tohle to budou tedy všechna eh, ta témata. Eh, tohle konkrétní zasedání tedy proběhne od 18.45 do 12.45 v ASP 1.2. A prosím, ještě jednou připomínám to zasedání s národními parlamenty zítra. Kromě toho nás taky čeká eh, konference na vysoké úrovni, která eh, má název ehm, Směrem k obnovenému partnerství s Afrikou. Ta začne zítra ve dvě hodiny odpoledne v hemicyklu. Ehm, máme zase eh, řečníky z ehm, nejrůznějších organizací z afrických zemí a Mm, určitě eh, všichni, kdo obdrželi pozvánky od eh, předsedy Tajányho, se budou účastnit. Máte nějaké otázky? Nemáte? Takže vám děkuji. Tím se dostáváme k schválení zápisů ze schůzí 31. srpna 2017. Pokud máte jakékoliv připomínky, pošlete na sekretariát do skončení této schůze. Jinak bude, budou ty zápisy schváleny tak, jak jsou. Potom nás čekají oznámení komise. Komise, pokud eh, se nemýlím, má nějaké oznámení, takže prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedky, jen velmi stručně. Eh, to je vlastně komunikace Aid for Trade. Mm, toto sdělení tedy bylo eh, vydáno 13. listopadu Tady samozřejmě zase jde o obchod, investice, aktualizování společné strategie pro tedy um, pomoc, rozvojovou pomoc uh, za účelem rozvoje obchodu a mm, my rádi toto sdělení s vámi prodiskutujeme na nějakém dalším z vašich zasedání. Děkuji. My to probereme na zasedání koordinátorů, jak se postavíme k tomuto sdělení Aid for Trade. Je to eh, velmi důležité. Nyní přecházíme k bodu 5. A to je vlastně mm, první bod v rámci Afrického týdne v Evropském parlamentu. Máme zde zástupce UNICEFu UNICEFu vypracovala zprávu na téma Generace 2030 Afrika upřednostnění investic do dětí a získání demografické dividendy. Dnes je Všeobecný den dětí, eh, protože vlastně máme výročí, kdy bylo schváleno, eh, schválena deklarace o právech dětí ze strany OSN zase eh, se porušuje eh, tato deklarace v řadě eh, zemí světa. Například obrovský problém je nyní s Rohingy, jak jistě víte. A já se tedy velmi těším na prodiskutování této velmi důležité zprávy. Předpokládám, že všichni poslanci mají kopie této zprávy k dispozici, byly rozeslány. Vypadá to takto, generace, generace 2030 Máte, kolegové, prosím vás, kopie? Takže prosím vás, můžete rozdat eh, tyto výtisky všem eh, poslancům. Je to velmi důležitá zpráva a velmi mě těší, že mezi nás přišla Sandy Blanchetová, která tuto studii odprezentuje. No, děkuji, takže já vám dám slovo. Thank you very much, Madam Chair. Uh, ladies and gentlemen, I'm very happy. Děkuji, vážené dámy, vážení pánové, vážená paní předsedkyně, jsem velice ráda, že zde mohu prezentovat tuto zprávu o tzv. generaci 2030 která se soustředí na Afriku a na její děti a mládež. Jak jste právě řekla, paní předsedkyně, dnešní den je velice speciální, protože je to Světový den dětí a všechny děti po celém světě by měly slavit, měly by probíhat různé oslavy, které mají prosazovat a propagovat práva dětí. A vlastně i tento africký týden s tím eh, do určité míry souvisí. Já jsem velice ráda, že mohu pohovořit o Africe z pohledu generací, z pohledu dětí. Víme, že tam také bude ten summit v Abidžanu, který se, bude, který se zaměří na mladé lidi. Takže víme, že mm, když mm, hovoříme o dětech, kterým je 15 let, tak ty se neobjevily jen tak někde, narodili se, vyrůstali, chodili do školy, museli být ochraňovány, museli být očkovány a tak dále. Takže budeme teď hovořit o skupině e, mezi e, do 18 let. Budeme také hovořit o tom, co je zapotřebí udělat, co musí udělat Afrika a co mohou udělat partneři Afriky, aby ji podpořili v tom, aby, aby Afrika mohla využít tuto demografickou dividendu. Když používám ten termín demografická dividenda, tak chci říci, že se zkrátka jedná o velice speciální období kontinentu nebo nějaké velké oblasti. Jde o to, že je to, obla, že to je období, v němž je nejsilnější skupina lidí, kteří jsou v produktivním věku. A protože právě tolik lidí je v produktivním věku, tak se ten kontinent nebo ta země může velice rychle vyvíjet, může udělat velké, velice rychlý pokrok. Ale ukazuje se podle zkušeností z minulých let, že tato demografická dividenda může být využita pozitivně pouze tehdy, pokud eh, se předtím investuje do lidského kapitálu, pokud se zainvestuje do vzdělávání dětí, do zdraví dětí a také do jejich ochrany. To je vše do velké míry v souladu s eh, agendou o udržitelných cílích eh, milenia, které se zaměřují rovněž na mladé lidi, na děti a mládež po celém světě. Dnes je to tak, že děti už dnes představují téměř polovinu celkové populace Afriky a do roku 2030 eh, jich přibude dalších 170 milionů. To znamená, že do roku 2030 to bude tak, že populace dětí v Africe bude celkem činit 750 milionů. Ta čísla jsou opravdu velká a představují na jedné straně obrovské možnosti a na druhé straně i určité výzvy a otazníky. Jak už jsem říkala, pro Afriku je důležité to, aby byla schopná využít tuto situaci, to období demografické dividendy. Je zapotřebí, aby už nyní začala Eh, s investicemi do této skupiny, že těch následných 10-15 let bude takovým tím důležitým milníkem. Je důležité zaměřit se na zdravotnictví, na školství a také na ochranu před násilím, ale i obecně i na sociální ochranu. Bude to zásadní, protože potom přijdou ty období 2030, 40 a tak dále a tehdy by už Afrika měla požívat eh, prosperity, míry a udržitelného rozvoje. Ta situace dnes v Africe je samozřejmě mnohem lepší, než to bylo před 20 lety. Došlo k obrovskému pokroku. Někdy na to zapomínáme, protože když vidíme v televizi zprávy o Africe, tak velice často jsou to spíše nějaké negativní zprávy. Takže my se snažíme upozornit i na ty dobré věci a i v naší zprávě hovoříme o tom, že v Africe došlo k velkému pokroku i u dětí, ale stále jsou tam ještě nedostatky. Tři jsou ty hlavní. Za prvé vzdělávání. Pokud chceme alespoň eh, udržet ten stávající, tu stávající míru eh, zapojení učitelů a dětí, tak by muselo dojít k nárůstu Uh, učitelů o 1,3 milionů v následujících 15 letech, což ale nestačí, protože některé děti mm, dokončí pouze to základní vzdělání, takže my potřebujeme, aby tam byly další investice. 5,8 milionů učitelů musí nově začít pracovat a je důležité, aby ti učitelé plnili mezinárodní, tedy pardon, aby, aby byl splněn takový mezinárodní standard eh, poměru eh, učitele a žáků, to znamená, aby to byl jeden učitel na maximálně 23 žáků. Takže je důležité, aby v tomto eh, ohledu se mm, ještě učinilo další úsilí. Je to i v souladu s, s cíly udržitelného rozvoje a tak dále. Víme, že to zatím ještě není dostatečné, eh, protože třeba některé děti sice chodí do školy, ale moc se toho nenaučí, anebo jim to potom není moc platné, když hledají práci. To znamená, je zapotřebí revidovat eh, učební osnovy ve všech afrických zemích, také je důležité zlepšit vzdělávání učitelů, navýšit počet škol, Mm, zlepšit třeba i vybavení, kam spadají třeba i to, aby byly ve školách oddělené toalety pro děvčata a pro chlapce. Pokud se třeba podíváme na jednu zemi, která mm, není často ve zprávách v pozitivním slova smyslu, tak je to Niger a za posledních několik let se zvýšil počet dětí, které dokončí školu z 20% na 69% a bylo to vlastně za pouhých 15 let, což je podivuhodný pokrok. Jde o to, že tam soustavně investovali do vzdělávání jak vláda, tak i partneři vlády. Víme, že rozpočet Nigeru eh, na vzdělávání se zvýšil ze 17 na 22 a soustředí se na základní vzdělávání, důležité, aby všechny děti chodily do školy a něco se naučili. Také se zdvojnásobil počet nigerských škol a počet učitelů v Nigeru byl strojnásoben. Co se týče vzdělávání, mm, je nutné zaměřit se zvlášť na mm, vzdělávání děvčat. Víme, že obecně mm, chodí do školy spíše chlapci než děvčata v Africe, takže to je jeden důvod, proč se na to zaměřit, ale je důležité to i z toho důvodu, protože e, vzdělávání dívek přináší další výhody. Například máme e, čísla, že dívky bez vzdělání mají většinou 6,7 dítěte, zatímco dívky, které dokončily alespoň to základní vzdělávání, Eh, rodí zhruba 5,8 dětí a u dívek, které dokončí eh, střední školu, tak tam ten průměrný počet dítěte na jednu ženu nebo dívku je 3,9. To znamená, vidíme, že potom vlastně ta, čím vyšší to vzdělávání, tak tím vlastně pak je i nižší porodnost. Souvisí to i třeba s tím, že se pak eh, snižuje počet sňatků v nízkém věku, protože když děvčata chodí do školy, tak většinou se pak vdávají později. Další oblast. Um, takže je důležité Um, další, další je zdravotnictví. Máme zde cíle, které stanovila zdravot, Světová zdravotnická organizace, která opět ukazuje na takové ty ideální poměry, kolik e, osob na jednoho zdravotníka. Zatím je to v Africe 1,7 Eh, zdravotníka na tisíc eh, lidí, a když to porovnám, my bychom chtěli, aby, ten, eh, aby se to zvýšilo na 4,45 zdravotníka na tisíc lidí. Zatím je to v Africe jsou 2 miliony zdravotníků. A my bychom chtěli, aby do roku 2030 se počet zdravotníků navýšil na 3,4 milionů. Ovšem studie ukazují, že pokud bychom chtěli zvýšit tyto standardy, potřebujeme tedy navíc 4,2 milionů zdravotníků. Je důležité, aby lidé byli vzděláni, vzdělání, aby byli vyškoleni a také, aby byli aby začali pracovat v, tom, v té oblasti a aby tam zůstali. Um, můžeme se podívat třeba, jak to bylo ve Rwandě, kde z tisíci dětí 151 dětí uh, umíralo po porodu a vlastně po určitém období se to snížilo na 39. Zlepšila se zdravotnictví, zlepšily se také pravidlo, na, nebo zlepšilo se zdravotnictví na venkově, lidé také získávali, pardon, zdravotníci získávali různé pobídky, aby pracovali na ehm, venkově a také tam byl speciální zdravotnický plán takže nakonec ta situace eh, chudých i méně chudých lidí ve Rwandě se postupně vyrovnávala. Další takovým eh, problémem je násilí páchané na dětech. Afrika není jediným kontinentem, kde k němu dochází, ale je, tam, je to ve velké míře. A pak je tam také nerovnost postavení dětí. A tyto dvě věci jsou navzájem provázané. Je nutné chránit děti před násilím v rodině, v komunitě a v zemi. Velice často jsou hlavními obětmi ženy a dívky. 35 dívek se stále ještě dnes vdává v nízkém věku, jsou to takzvané dětské sňatky, to znamená, hovoříme o tom, když ta, kdy ta dívka je provdána ještě předtím, než dosáhne 18 let. Ale třeba Burkina Faso a Etiopie ukazují svým příkladem, že díky konsistentnímu úsilí je možné tento fenomén omezit a týká se to také i um, mrzačení ženských eh, pohlavních orgánů. Eh, co se týče eh, je důležité mít také rodný list, protože když nemáte rodný list, tak nemáte třeba často přístup k tomu, abyste mohli chodit do školy, abyste mohli, nebo abyste mohli hlasovat, abyste si mohli otevřít účet v bance. Ale víme, že 74 Procent dětí dostává tři dávky očkovacích látek. Je, je to tak, že ta práce s těmi dětmi je taková dost, nebo respektive ti odborníci, kteří pracují s dětmi, nejsou, není tam dobrá spolupráce mezi nimi, takže je důležité, aby tam byla lepší spolupráce, aby třeba docházelo k tomu, že jsou vydávány ty, rostné, ty rodné listy. 49% dětí žije za méně než 2 dolary denně, to znamená pod hranicí chudoby. Chtěla bych znovu zdůraznit, že 49% to je v podstatě polovina eh, populace dětí. Takže Afrika, nejenom, že trpí celá Afrika problémem chudoby, ale jde o to, že vlastně v těch poměrných částkách mnohem více dětí než dospělých trpí tou um, velkou chudobou, to znamená chybím, dětem chybí eh, správná výživa, chyb, tím pádem um, se jim třeba dobře mají, ne, ne, nemohou, nemůže se jim dobře vyvinout ani vlastně fyzický vývoj, ani psychický vývoj, eh, mají třeba potom um, i problémy mm, ve škole a tak dále. Takže 25% dětí v Africe žije v konfliktních oblastech nebo v oblastech, kde je velice křehká, nestabilní situace. To znamená, že 153 milionů dětí se každého rána vzbudí a e, vysí nad nimi ten damoklův meč války nebo nějakého násilí. Víme samozřejmě, že ne všechny země jsou zasaženy stejně, Afrika stejně jako ostatní e, kontinenty jsou různorodé, takže 15 dětí žije v oblastech, kde je obrovský problém s se suchem. Také je problémem to, že i když ty děti chodí do školy, tak pokud nemají dobrou výživu, tak eh, mm, vlastně nepodávají tak dobré eh, výkony. Hovořila jsem třeba o tom, že když ty dívky chodí do školy, tak eh, se třeba nevdávají tak brzo. A zase, když třeba děti chodí do školy, kde mají příjem, kde mají vodu, tak eh, nejsou tak často nemocné a naopak třeba, když některá rodina musí posílat děti daleko pro vodu, tak třeba ty děti pak nemohou chodit do školy, takže zase víme, že vlastně všechny ty problémy se jaksi průřezově eh, nebo křížově ovlivňují. UNICEF masivně investuje do různých programů v Africe. V minulém roce to bylo tak, že 2,5 miliard dolarů, to znamená polovina našeho rozpočtu, byla investována právě do Afriky, zaměřovala se na africké děti a jejich rodiny. Mm, tyto zdroje pochází eh, z vlád, také eh, i z fondů Evropské unie, také na to přispívají evropští občané, soukromé firmy, jednotlivci. A chtěla bych také ještě zdůraznit, že je mnoho Evropanů, kteří přispívají jako fyzické osoby na UNICEF. Chtěla bych také poděkovat za štědrost evropským orgánům i jednotlivým členským státům, které přispívají na UNICEF a přispívají tedy tím na děti. Chtěla bych ještě říci, že ty výzvy jsou obrovské, ale víme, že v některých jiných zemích se to podařilo. Například v některých zemích Asie se rovněž podařilo využít tuto demografickou dividendu, takže je důležité, abychom o tom vedli diskusi. Je to důležité téma i pro ten nadcházející summit mezi EU a Afrikou. A chtěla bych při této příležitosti ještě připomenout všem vládám, že podle úmluvy o právech dítěte je jejich povinností, aby všechny um, vlády investovaly do dětí, aby investovali do jejich eh, péče o zdraví, vzdělávání, ochrany, sociální ochrany. Týká se tedy všech zemí, které ratifikovaly tu umluvu. A já bych ještě chtěla apelovat na všechny země EU, aby, jak, aby mm, vložil 20% do těchto věcí. Bylo to v, i ve zprávě pana Kungy, která se týkala vztahu mezi Evropskou unii a Africkou unii. V UNICEFu se domníváme, že existuje určitý morální imperativ, abychom podporovali investice do dětí, Velice často kolem sebe slýcháváme, že, na tom, že o tom panuje společný zájem, že jak Evropa, tak Afrika mají společný zájem investovat do dětí v Africe a pevně věřím, že společně budeme moci urychlit ten pokrok, aby tam byl viditelný rozdíl a aby to pomohlo i kontinentu a v podstatě i celému světu, protože eh, z těch cílů udržitelného rozvoje nebude dosaženo, pokud jich nebude dosaženo v rámci Afriky. Děkuji. Děkuji mnohokrát paní Blanchetové. Nikola, chce něco dodat? Pokud ne, tak já mám připravenou první otázku a potom se mohou zapojit další kolegové. Já se chci zeptat na zdroje. Vy jste zmínila vysoká čísla podstatě za několik let bude polovina dětí narozených na světě eh, v Africe a velké procento z nich eh, se narodí eh, v Nigérii. Samozřejmě budeme potřebovat více učitelů, zdravotníků, potřebujeme opravdu převratnou změnu, ale bez peněz, bez zdrojů nic z toho není možné. Vy jste uh, zmínila Rwandu a chtěla bych se zeptat uh, na to, zda byste nám mohla říci, kde jak si fungují nějaké úspěšné modely, spíše než abychom hovořili pouze o číslech, tak abyste zmínila, co funguje třeba v oblasti vzdělávání nebo zdravotnictví, tak abychom si z toho mohli něco odnést. A nyní kolegové, Norbert Neuser, prosím. Thank you. <clears throat> Děkuji. Děkuji za prezentaci. Vy jste hovořila o vývoji v jednotlivých zemích. A viděli jsme, že za uplynulých 15 let došlo na mnoha místech k velkému pokroku. Já si myslím, že to je spojeno s rozvojovými cíly tisíciletí od eh, roku 2000 do roku 2015 a s tím vyhodnocováním, kde jednotlivé země byly měřeny, dospěly k určitým výsledkům a my nyní vidíme, že některé země se s tím popasovaly dobře a jiné nikoli. Pokud jde o SDG, já je samozřejmě podporuji, ale vidím zde jeden velký problém. Týká se vyhodnocování těchto cílů, protože u SDG to není tak jasné to vyhodnocování, jako to bylo u rozvojových cílů tisíciletí. Jak eh, to lze řešit? Lze to vůbec nějak vyřešit, tak aby to hodnocení fungovalo přesněji? Abychom případně mohli vyvíjet eh, na vlády větší tlak, nebo abychom je měli, mohli přimět, eh, jak eh, více se zavázat k určitým věcem. A potom bych se chtěl připojit k otázce Lindy, tedy zda byste mohla říci něco o osvědčených postupech, které v různých zemích třeba existují. Děkuji. Takže to jsou asi zatím všechny otázky a potom budeme pokračovat po vaší odpovědi. Děkuji. My si eh, uvědomujeme, že ty investice jsou samozřejmě obrovské. A model pro SDG je takový, že přispět musí všichni. Je zde tedy jednak povinnost pro vlády těch zemí samotných. A Samozřejmě, že e, mnoho afrických zemí má zdroje, včetně Nigérie. Někdy je to otázka vládnutí, jindy je to otázka výběru daní, řízení veřejných financí a tak dále. Ale zdroje řada těchto zemí opravdu má. Když si ale přečteme tu zprávu, tak i země jako Niger, který je mezi deseti nejchudšími zeměmi světa, může dosáhnout značného pokroku v oblasti vzdělávání, pokud příslušná vláda na to zaměří své úsilí. A tam se to stalo, tam 22% z rozpočtu země šlo na vzdělávání. Takže já si myslím, že proveditelné to je, pokud budou partneři spolupracovat. Tím mám na mysli vlády afrických zemí, dárci, soukromý sektor, To je také velice důležité, protože v Africe je velké množství příležitostí pro investice z veřejného, eh, ze soukromého sektoru, takže lze tam vydělat, ale i přespět, přispět tím těm jednotlivým společnostem. A také je tam velký prostor pro inovace. Například ve Rwandě vakcíny jsou doručovány drony. To nemáme ani v Evropě. A toto řešení bylo vypracováno z GAVI, z Globální aliancí pro eh, vakcinaci a imunizaci a s UNICEFem. A k takovýmto věcem může dojít, pokud vezmete lidi z různých oblastí a pošlete je, aby společně řešili problém. Možné to tedy je. Je zde ale potřeba jasná politická vůle a také konzistentnost. Nemůže se to každé tři nebo čtyři roky měnit. A skvělým příkladem je zde Ázie. Já si pamatuji před 17 lety, když jsem žila v Indii, tak eh, tam se každý rok narodilo 24 milionů dětí. A já jsem si říkala, jak to v té Indii vyřeší. Oni budou muset neustále budovat školy a zdravotnická zařízení. Ale oni to dokázali. Myslím si tedy, že naděje zde je. Samozřejmě ta úspěšná řešení nelze slepě kopírovat z jedné země do druhé, ale my samozřejmě v UNICEFu máme příslušné, příslušná zastoupení, kde sbíráme ty zkušenosti z těch jednotlivých zemích a potom je tam spolupráce i různých zemí, například eh, Brazílie, sdílí zkušenosti a osvědčené postupy se zeměmi, jako je třeba Mozambik, takže i tato výměna zkušeností probíhá. A ještě k těm investicím. Ono nejde pouze o kvantitu těch peněz, ale také o kvalitu těch investic. Pokud eh, investujeme více do vzdělávání a zaměříme se na vyšší vzdělávání, to znamená univerzity a tak dále, tak možná budete mít více kvalitních absolventů, ale pořád vám zůstane masa lidí, kteří nebudou umět číst a psát. A v tomto světě neexistuje žádná rozvinutá země, která by nebyla původně investovala do základního vzdělávání. Pokud jde o vyhodnocování údajů, my s vámi plně souhlasíme, pro nás je to také hlavní priorita. Vlády mají rozvojové cíle jak si e, konkrétně transponovat do určitých měřitelných cílů. My to potom e, také monitorujeme, vyhodnocujeme to. E, Eh, někdy ve spolupráci s vládami, tak aby byla zaručena také kvalita a spolehlivost těch údajů. Je pravda, že třeba u těch investic, tam je eh, obtížné argumentovat nějak těmi národními zdroji, ale eh, tam také mohou například přispět soukromí investoři, třeba tím, že poskytnou know-how a tak dále. Takže určitě je to něco, to vyhodnocování, co vedeme v patrnosti. Děkuji, Šel. Já také děkuji za velice zajímavou prezentaci. Bylo to velice poučné. Vy jste hovořila o horizontálním přístupu, o tom, aby se investovalo zároveň v několika různých oblastech a dávala jste velice konkrétní příklady. Hovořila jste o vzdělávání, které určitým způsobem vede k tomu, že se snižuje porodnost. Ale proč jste nehovořila o rodinném plánování? Je to něco, co je tabu dvě děti na ženu by měly stačit, takže já se chci zeptat, proč eh, zda se to řeší, nebo proč jste to nezmínila. Potom jste zmiňovala také child marriage, eh, dětské sňatky. My eh, se připravujeme na uzavření dohody EU AKP a máme tam určitou kondicionalitu v této věci. A chci se zeptat, zda byste navrhla vyjednávačům, aby i zákaz dětských sňatků byl s jedním prvků, s jednou součástí té kondicionality. Tak to máme dvě zajímavé otázky, eh, rodinné plánování a eh, dětské sňatky. Ano, ten family planning to není tabu, ta zpráva o tom hovoří, já zde prostě nemohu zmiňovat vše, co v té zprávě je, protože ona je velice dlouhá. Já si uvědomuji, že jsem zde zmínila hodně čísel, ale my víme, že v Africe procento eh, žen Eh, které stojí o rodinné plánování, ale není plně dostupné, tak tam je to 26%. Ve zbytku světa je to 10 až 15%. Takže zde určitě je potřeba tuto poptávku uspokojit. Toto není mandát UNICEFu, který, je od, eh, který teď dostáváme od OSN. Je to eh, v, v portfoliu UNFPA, a tam, když jste zmiňoval ten horizontální eh, přístup, tak my samozřejmě nebudujeme třeba zdravotnické služby pro děti, pro ženy, pro muže a tak dále. Když eh, jste v nějaké vesnici, tak ta vesnice musí mít jedno zdravotní středisko, které musí poskytovat balíček služeb pro celé to společenství a rodinné plánování by mělo být součástí těchto služeb. My například víme, že když žena otěhotní a jde Eh, rodit eh, do nějakého centra, kde jsou eh, nějací zkušení pracovníci, tak oni s ní hovoří také o tom, jak třeba načasovat to těhotenství, odložit ho, aby zase hned nenastalo další a tak dále. Také jsme vedli zajímavou diskusi o takzvaném post-polio world, co znamená světě ve kterém už nebude dětská obrna, protože jsme se shodli na tom, že pravděpodobně bude ta dětská obrna eradikována. A otázka je, co s těmi týmy, které jsou v terénu, zvláště v těch zemích, kde ten zdravotní systém je opravdu velmi slabý. A nyní s partnery diskutujeme o tom, jak těch týmy e, lidí, kteří byli vytrénováni pro to, aby očkovali e, proti obrně, jak je jak si přetransformovat, abychom nepřišli o tyto velice motivované lidi, kteří byli vyškoleni třeba v oblasti zdravotnictví, v komunikaci s rodinami a tak dále. Takže těch příležitostí je hodně a nesmíme o ně přijít, musíme myslet kreativně. Pokud jde o kondicionalitu v podobě zákazu dětských sňatků, ta diskuse je zajímavá, ale já si domnívám, že Ono by bylo skvělé, kdyby to bylo tak jednoduché. Zákaz eh, dětských sňatků to by znamenalo vyslání velice silného signálu směrem k populaci, ale ono to nestačí. Můžete třeba zakázat drogy, zakázat násilí vůči ženám a dětem, ale to samozřejmě nespůsobí, ten zákaz nespůsobí, že to násilí přestane. Myslím si, že eh, lepší cestou je vést dialog s vládami a snažit se pochopit, co tyto vlády chtějí udělat, aby dětské sňatky zakázaly. Je to tedy mnohem složitější. Nicméně mohli bychom jako požadavek v rámci kondicionality mít zahájení tohoto dialogu. Od, dostáváme také od DEVKA v financování z Evropské unie na zastavení dětských eh, sňatků a ženskou obřízku. Je to společný projekt s UNFPA a provádíme ho v 15 zemích. A z 12 z 15 těchto zemí již 12 zemí má plán, aby jak si se nějak těmito věcmi v budoucnosti zabývali a tři z těch zemí už mají schválený rozpočet. Což je poměrně silný závazek, že tyto země to myslí vážně. Pokud to stanovíme jako kondicionalitu, tak to ještě neznamená, že to skutečně prospěje těm reálným dětem ale je třeba vést dialog eh, s vládami, s nevládními organizacemi a tak dále. Ano, já určitě si dovedu představit, že v mnoha zemích eh, je to eh, nelegální, ale přesto k tomu dochází například k mutilaci ženských pohlavních orgánů a tak dále. Takže jedna věc je, zda je to zakázané a druhá věc je, zda se to skutečně stále děje. Další Kolegové se o slovo nehlásí, ale z Evropské komise zde máme pana Fabiana van den Najda a pana Ekmexolu. DG Devko. Děkuji. Já bych ráda poděkovala UNICEFu za velice zajímavou prezentaci. Velice vítáme představenou studii. Pokud se podívám na závěry a shrnutí, tak opravdu se naprosto shodujeme s tím, že je důležité především investovat do vzdělání dětí. Jak jste říkala, to je v rámci našich eh, rozvojových eh, cílů dnes eh, klíčová věc, klíčový cíl. Také bych chtěla zdůraznit, že i koncenzus o rozvoji se zabývá vzděláváním chlapců a dívek. A my v této souvislosti plánujeme řadu akcí a iniciativ, například Evropský investiční plán, který se snaží povzbudit investice do Afriky, také se zabývá eh, těmi eh, křehkými, nestálými oblastmi, také Máme iniciativu na odstranění násilí vůči ženám. To je celosvětový projekt, ale zvláště bude zaměřen na Afriku. Jak jste zmínila, celá řada projektů již eh, probíhá, týká se to právě třeba i těch dětských eh, sňatků a také se bude konat eh, summit Evropské unie a Africké unie a tam určitě se bude o tomto tématu také hovořit a bude se hovořit i o těch eh, klíčových projektech v oblasti vzdělání. Přejete si k tomu ještě něco dodat za EZČ? Eh, já mám to komplikované jméno. Chci jenom říci dvě věci a doplnit komisi. SVČ vede pravidelný dialog s UNICEF a také za námi jezdí regionální ředitele z Afriky, kteří prezentují nejrůznější studie. Takže v partnerství s UNICEFem máme řadu takovýchto výměn názorů. Už jste eh, zaznělo, že mm, tohle to všechno musíme vnímat jako celek, jako řekněme jakousi agendu, kterou musíme řešit holisticky. Takže právě problematika dětí musí eh, zapadat i do ostatních strategií. My spolupracujeme s komisí, hm, máme nejrůznější projekty, které už, eh, o kterých už jste slyšeli. Mm, kde vznikají ta propojení. Neexistuje tedy pouze jedno řešení, ale těch řešení je celá řada. Kromě toho ten summit nadnáší e, otázku mladých. A e, tímto vlastně se eh, řeší eh, eh, spousta problémů jako celek. Děkuji. Tak to v podstatě navazuje i na to, co říkal Charles o ženách. Tady vlastně jde taky o zaměření na demografický vývoj v subsaharské Africe, protože tady jde taky o mm, posílení pozice žen, o poskytnutí osvěty a e, možnosti e, dát jim tedy možnost e, informovaně se rozhodovat. Prosím sekretariát, aby rozeslali odkaz na tuto studii, kterou si potom sami mohou prostudovat. Tohleto téma je totiž obrovsky důležité. Přejete si k tomu ještě něco dodat, než ukončíme to, to, tento bod? Ano, Evropská unie a všechny instituce mohou sehrát velmi důležitou roli. Ku příkladu je důležité, aby Eh, rozvojová pomoc se tedy zaměřila na rozvoj. Je potřeba eh, poskytnout zásadní investice a nemůžeme eh, se zaměřit pouze na problematiku migrace. Jsem ráda, že to tady zaznělo. Ono je to fakt důležité, abychom se zaměřili jaksi na základy rozvoje v um, afrických zemích, ale i na jiných částech, v jiných částech světa. Často přehlížíme třeba děti, protože nehlasují, eh, nedemonstrují v ulicích. Ale eh, opravdu neexistuje žádná země na světě, která eh, se úspěšně rozvíjí, aniž by investovala do zdravotnictví, do vzdělávání a celkově vlastně do dětí. Vy na tomto výboru mm, se věnujete také problematice práv dětí, mm, odkazuje na to i Lisabonská smlouva. A tady vlastně tedy jde o jakési společné zastávání těchto hodnot. Já vám ještě jednou děkuji za tuto příležitost eh, dnes eh, hovořit eh, na tomto výboru. Eh, jsem ráda za příležitost připomenout eh, Světový den dětí. Mnohokrát děkuji. Eh, děkujeme i my vám. Mm, nyní nás tedy čeká africká strategie nebo strategie pro Afriku a potom budeme hovořit o investicích. Právě se zaměříme na mladé lidi. Takže mnohokrát děkuji. Nyní tedy změníme Eh, řečníky na pódiu a eh, dejte nám tedy pár minut a budeme pokračovat dalším tématem, což je společná strategie EU-Afrika. Okay, colleagues, we now move on to item six, which is a presentation of a... Budeme pokračovat bodem číslo 6. Eh, čeká nás prezentace studie, která byla zadána Evropským parlamentem. Eh, zase eh, je to jako takový předskokan summitu EU Afrika, který nás čeká příští týden je to tedy eh, prezentace, která se týká společné strategie pro Afriku eh, a EU. Cestou jsme měli předložené různé cestovní mapy a my tedy doufáme, že příští týden v Abidžanu eh, bude přijato nějaké prohlášení Mm, řada věcí se změnila v poslední době. Máme třeba eh, ty eh, rozvojové cíle, hodně se bavíme o klimatických změnách, o demokraty, demokracii, otázkách eh, demografie. A, takže velmi se těším na naši společnou výměnu názorů ohledně toho, k čemu už, vlastně čeho už jsme dosáhli, ale také, co nás čeká do budoucna. Je zde s, náma, s námi Nikoleta Piroci, která je vedoucím programu eh, pro mm, mm, institucionální vztahy Evropské unie. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji za tuto příležitost odprezentovat eh, výsledky naší studie. Takže vlastně je to takový, takové vyhodnocení po deseti letech. Tato zpráva poskytne vyhodnocení společné strategie a konkrétně se tedy zaměřuje na tu cestovní mapu na, na roky 2014 až 2017, což je vlastně takový poslední oficiální dokument pro tuto strategii. Kromě toho zde eh, hodnotíme priority, které byly identifikovány ze strany EU v nedávném společném sdělení pro obnovený eh, poput pro eh, partnerství Afrika EU. A kromě toho předkládáme určitá doporučení, která právě se předloží i na tom samitu. Nejprve chci říct něco k všeobecným eh, zjištěním a potom také navrhneme některá doporučení, které jsou asi nejrelevantnější pro Evropský parlament. Takže eh, vyhodnocení implementace té, evropské, eh, té africko-evropské strategie. Eh, bylo to tedy ustanoveno v roce 2007 a ty hlavní priority, které byly identifikovány, zůstávají platné, ale je potřeba je aktualizovat. Vzhledem k tomu, že se mění kontext v rámci Evropské unie, ale i na africkém kontinentu. Kromě toho eh, byly nedávno eh, přijaty strategické dokumenty, jak v Africe, tak v Evropské unii. Je to Agenda, Agenda 2063. Tady vlastně jde o předpokládané změny, eh, ke kterým dojde v Africe. A potom máme globální strategii EU, což je strategický eh, dokument eh, zahraniční eh, politiky EU pro následující roky. Takže hlavní cíle toho partnerství, tam se ukazuje, že mm, byl nastaven jakýsi mnohoúrovňový systém, kde spolupracovaly instituce v EU a v Africe prostřednictvím mm, summitů na vysoké úrovni, které probíhaly jak v Evropě, tak v Africe. Ale pořád ještě chybí trošku um, politický dialog na vysoké úrovni mezi těmi summity. A vysoká představitelka a také vicepředseda eh, se právě ubírají tímto směrem nějak tento dialog podpořit finanční aspekty, to je v podstatě hlavní přidaná hodnota této strategie, ale ukazuje se, že stále ještě existují jaksi um, finanční systémy ze strany EU a uh, afričtí partneři jsou uh, jaksi závislí na financování, které přichází od externích aktérů. Eh, toto partnerství se mělo zaměřit hlavně na lidi. Měl tam jaksi vzniknout, měla vzniknout rovnováha mezi EU a Afrikou. A přes tedy formální výzvy eh, organizace občanské společnosti nejsou dostatečně eh, zapojeny a toto partnerství je tedy neúplně vyvážené. Když se podíváme na implementaci té cestovní mapy, která právě vymezila priority společné strategie, ukazuje se, že výsledky jsou smíšené. Asi největším pro problémem je to, že tedy nedošlo k tomu eh, politickému dialogu na nejvyšší úrovni, zejména co se týče těch kontroverzních otázek, jako je migrace, mezinárodní spravedlnost, lidská práva a reforma eh, globální zprávy a řízení. Kromě toho je zde problém s ustanovením globálního fóra, výročního fóra, kde vlastně se měl setkávat eh, soukromý sektor a eh, potom různé občanské organizace a měli hodnotit tu strategii. To je vlastně jakási hlavní mezera, kterou je potřeba zaplnit. Potom máme otázky, jako je mír a bezpečnost, potom eh, dobré, hm, dobrá zpráva a řízení, demokracie, <clears throat> ale kromě toho také podnikání. Bezpečnost a obrana zde je zřejmé, že Evropská unie je eh, zásadním partnerem pro Afriku, ale jsou zde problémy, které se pojí s fragmentovanými finančními eh, systémy nebo systémy s financování ze strany EU. Často hovoříme o posilování afrických partnerů v oblasti míru a bezpečnosti. A zase vlastně tady problémem je závislost Africké unie na externích zdrojích financování. Co se týče zprávy eh, a řízení, zde je potřeba udělat ještě mnohé zejména při vytvoření jakési architektury zprávy a řízení v Africe a to by určitě mělo obdržet plnou podporu z obou stran. Potom investice, podnikání. Tady není dostatečné, tady nejsou ty investice dostatečné ze strany Evropské unie, aby opravdu vedly ke snižování chudoby a vytváření pracovních příležitostí. Takže všeobecně nám chybí nějaký koherentní rámec pro spolupráci v těchto důležitých věcech. Takže teď, pokud se podíváme na část, kde jsou naše doporučení, můžeme říci, že obecně na takové všeobecné rovině musíme zdůrazňovat, že zapotřebí zaprvé posílit politický dialog, to musí být činěno tím, že se posílí kontakty, administrativní kontakty mezi ministerstvy Afriky a e, Evropy, také tam musí být úsilí i z strany členských států. Musíme apelovat na vlády, aby uzavíraly partnerství, když ta partnerství nebudou nikdy úplně zásadní. Dále, co se týče e, bezpečnosti, tak tam je důležité dále posilovat koordinaci mezi orgány Evropské unii a Afrikou, aby, aby to, se to netýkalo pouze sdílení informací. A také chceme posílit i častější kontakty mezi Evropským parlamentem a panafrickým parlamentem, ale také i mezi evropskými, uh, africkými parlamenty, africkými vnitrostátními parlamenty. Dále, co se týče financování, zaprvé je nutné snížit počet iniciativ, a zlepšit jejich vzájemnou koherenci. Máme dobré zprávy, protože v roce 2014 vznikl Pan African program, což je vlastně takový první um, speciálně zaměřený finanční nástroj, který má pomáhat Africe a je tam také speciální finanční mechanismus, speciální finanční schéma. Nicméně zatím je to dost eh, omezené, co se týče financování a také to není propojeno s ostatními finančními uh, režimy Evropské unie. Co se týče Africké unie, tak i oni musí ještě zlepšit své schopnosti čerpat z těchto fondů. A za třetí je nutné také prosazovat um, reciprocitu v partnerství, zejména ve vzdělávání, dalším eh, školení. Je, mělo by to být eh, v, těch, v té blízké budoucnosti jednou z priorit. No a nakonec máme ještě zvláštní doporučení, které se týká oblasti bezpečno, míru a bezpečnosti, což je také jednou z hlavních priorit eh, celého toho mm, systému a také je to důležitý milník na té cestovní mapě. Jedním z takových hlavních cílů je operacionalizace archit- africké architektury pro mír a bezpečnost a také um, útvaru African Standby Force. Jsou to zatím partnerství, ale zatím to ještě ne, neprobíhá úplně podle toho časového rámce, jsou zatím pozadu. Dále zapotřebí také posílit mírové operace v Africe, ehm, posilovat kapacity v této oblasti, protože to všechno může být dobrým prvkem, jak dále pokračovat. A je nutné také ještě posílit úsilí, aby i Afrika přispívala do tohoto fondu, což je jedním z hlavních nástrojů je důležité, aby Afrika sama začala řešit své problémy a aby to přijala vlastně za své tyto myšlenky. Nyní se jsou také navrhy, které mají například zavést určitou daň, určitý poplatek 0,2%. Měla by to být daň pro eh, z níž by se potom financoval třeba ten mírový fond. Nicméně zatím se to ještě nezačalo zavádět do praxe s výjimkou několika afrických zemí. Takže teď eh, svou prezentaci přeruším a předám slovo kolegovi. Děkuji. Takže nyní teď, teď, co se týče demokracie, řádné zprávy věcí veřejných a lidských práv. První bod, který bych chtěl potrhnout, se týká občanské společnosti. To je, je skutečně důležité, aby v budoucnu zde byla občanská společnost skutečně zapojena. A aby to zašlo dál než eh, za nějaká obecná, obecná prohlášení. Takže takovým prvním krokem by bylo zřízení společného eh, výročního fora, kde by se řešily různá, různé mm, otázky. Byly by tam také vy, vy, vybrané, vybraní zástupci nevládních organizací, jak z té evropské, tak z té africké strany. Za druhé je důležité Eh, jak si navýšit vizibilitu demokra- demokratické eh, zprávy a občanského zastoupení. Také podporujeme mm, volební procesy, což už je jedna část. Nicméně, co se týče demokratické zprávy, tak to neznamená pouze volby. Netýká se to pouze jediných voleb. Takže zde by parlamenty měly posilovat svou kontrolní pravomoc a kontrolovat, jak je prováděna tato strategie. Třetí doporučení v této oblasti. Otázka e, postavení mužů a žen, takže rovnost e, e, mužů a žen, lepší postavení žen to je důležité posilovat prostřednictvím sítí afrických a evropských partnerů. To může být i na té úrovni parlamentů, mezi panafrickým parlamentem a mezi evropským parlamentem. Nyní, co se týče lidského rozvoje. První prioritou, kterou zdůrazňujeme ve naší zprávě, eh, je dodržování lidských práv migrantů. O migrantech se hovoří v několika dokumentech, ale nevždy mm, je to téma, které by bylo v každé dohodě mezi evropskými a africkými parlamenty a vše, není to tak, že by to všude bylo pojednáváno stejným způsobem. Myslíme si, že by tento jev měl být nějakým způsobem omezen a je také důležité ujasnit si ten, tu koncepci integrované zprávy hranic. Za druhé, je třeba posílit vazbu mezi e, přidělováním prostředků z rozvojových fondů a dlouhodobými cíly rozvoje. Musíme si uvědomit, že rozvoje máme specifické cíle, například e, odstranit chudobu, vymítit chudobu. To znamená, ty rozvojové koncepce, politické koncepce by se na to měly zvláště zaměřovat anebo by se měli přeorientovat na priority afrických a evropských zemí. To znamená, jednou z tou priority je vymítit chudobu. Nemělo by se stávat, že ty prostředky se nakonec třeba použijí na omezování migrace, což je možná evropskou prioritou, ale nepatří to do rozvojové politiky, není to ten hlavní cíl rozvojové politiky. Další doporučení se týká mm, cest pro legální migraci. To vlastně souvisí s těmi snahami omezit nelegální migraci. Pokud bychom zavedli určité legální způsoby, mm, to znamená možnost využít pracovní příležitosti, bezpeč, byl, byl by to bezpečný způsob migrace, nebyla by tam rizika ani bezpečnostní rizika. A pak je tam ještě doporučení, které eh, usiluje o zlepšení vzdělávání, digitálního vzdělávání a digitální gramotnosti. Myslíme si, že společně by to mohlo vést k rychlejšímu a inkluzivnějšímu ekonomickému, vzděláva, eh, ekonomickému rozvoji. Děkuji, Bernardo. Já se vyjádřím k těm posledním dvěma oblastem. Takže za prvé udržitelný a inkluzivní rozvoj. Už o tom hovořila trošku Nikoleta. Dnes je to tak, že ty mechanismy, které existují na evropské úrovni, které mají posilovat investice na tento kontinent, jsou příliš početné, jsou příliš složité a je obtížné, aby se v nich investoři orientovali. Mm, já se zaměřím na čtyři konkrétní doporučení, která mají posílit udržitelný a inkluzivní růst, e, rozvoj v této oblasti. Takže hovořili jsme o využívání zdrojů a o udržitelném způsobu, jak tyto zdroje využívat v Africe. Protože to je také, i, i ty zdroje jsou takové velkým prvkem ve vzájemném obchodu mezi EU a Afrikou. Takže za prvé je důležité, aby zde byl schválen integrovaný přístup k přírodním strojům, bylo zde společné sdělení, také je tam důležité brát v úvahu socio-environmentální faktory, ale z toho sdělení se ukazuje, že je otázka, otázkou, jak je možné opravdu vyhodnotit ty faktory a jak je integrovat do toho dialogu. udržitelný prvek, nebo prvek udržitelnosti a prvek environmentálnosti eh, musí být eh, také posílen, musí také získat rozměr regulační, legální a vzdělávací. Neměly, to, neměly by to být nějaké povinné rámce, spíše takové základní společné prvky, které by potom garantovaly dostatečný příliv investic ze zahraničí, ale na druhé straně by dávaly také možnost kontrolovat eh, eh, toto odvětví nebo tento, mm, tento obor. Když se hovoříme o přírodních strojích, tak je důležité rovněž posilovat místní výrobní kapacity a místní zpracovatelské kapacity, aby to bylo ku prospěchu místním občanům a aby to také posílilo mm, obchod uvnitř toho kontinentu. To je rovněž jedna cesta, jak posílit domácí poptávku a ten eh, vnitroafrický obchod. Dnes je to tak, že mezi Evropskou unii a Afrikou se obchoduje s pouze hlavně s přírodními surovinami a 50 až 60 těch surovin se dostává do Evropy, ehm, aniž by tam byla nějaká přidaná hodnota, nějaké, um, nějaká, nějaké zpracování. Takže teď je snaha zaměřit se i na tyto další um, zpracovávání těchto um, zdrojů. Také se to týká i třeba energetických zdrojů, v energetice je důležité, aby tam byl um, důvěryhodný systém, důvěryhodný regulační systém, musí to být důvěryhodné pro investory a stejně to tedy na africké straně. Oni musí mít klíčovou roli v tom, aby podnítili tento vývoj, vývoj tímto směrem. Ale zároveň Evropská unie má zase také velkou kapacitu, aby spolupracovala s partnery, stejně tak, jako tomu třeba dělala v oblasti Středomoří, byl tam třeba iniciativy MedRec nebo MedTSO. To znamená, může na pomoci k vytvoření toho regulačního rámce v této oblasti, může spolupracovat s Afrikou, eh, může stanovit takové, nebo může pomoci k tomu, aby eh, vznikl nějaký základní rámec, který přiláká investice a který ehm, dá investicím, investorům také určitou právní jistotu. Za čtvrté, je důležité rovněž využít mm, pokroku v tom agropotravinářském sektoru. E, týká se to nezávodnosti nebo dostatek e, potravin, nezávodnosti potravin. Je důležité, aby se šířily technologický, aby se šířil technologický transfer, e, činnosti v posilování kapacit a také automatizační procesy. Může se to přesunout i do dalších sektorů, což je důležité, protože Opět je důležité, aby v centru tohoto procesu byly africké podniky a afričtí eh, obyvatelé, aby zde vznikly nové nástroje a investice, aby celý ten proces šel od eh, zdola nahoru. Samozřejmě, že to pak přinese eh, blaho i tomu eh, vzájemnému obchodu mezi Afrikou a Evropskou unii. Rovněž bude možné najít nové cesty, jak nahradit v tomto režimu nebo v tomto systému dohody EPA, které nejsou tak eh, dobré, jak se očekávalo. No a nakonec globální výzvy, to je další takový balík doporučení. Z posledních kopů máme z, Paříže a z těch dalších máme určité signály, že je důležité posílit propojení mezi energetickými politik, klimatickými koncepcemi a akcí v oblasti boje s klimatickou změnou. Je to velice důležité i pro Afriku a pro Evropskou unii, um, protože jsou zde různé společné výzvy, kterým čelí naše společnosti. Evropská unie má velice ambiciozní iniciativy v oblasti mitigačních opatření například podporova, podpora obnovitelných zdrojů, udržitelnost, čisté energie a tak dále. A zároveň je možné ještě učinit více v oblasti tzv. adaptačních opatření, protože tedy bohužel tam eh, zatím tedy eh, je to tak, že změna klimatu dopadne na kontinent, takže musíme být připraveni, abychom se s těmito výzvami vypořádali i prostřednictvím těch tzv. adaptačních opatření a to zatím v té strategii ještě není. Dalším důležitým aspektem je snaha takzva, o takzvané zelené financování. Netýká se to pouze energetických projektů, ale mělo by se to týkat obecně celého, celé ekonomiky a celého průmyslu. Velký důraz by se měl klást také na rozvojovou agendu do roku 2030 Prozatím existuje mm, spolupráce mezi Afrikou a Evropskou unii, ale eh, je důležité ještě více podporovat tuto spolupráci, aby z toho vznikla partnerství, aby to nebyly pouze strategické dokumenty, ale je důležité, aby ty dokumenty byly integrovány do samotných partnerství. Konkrétně je důležité uplatňovat eh, ta, ta ustanovení eh, cílů i na místní úrovni. A nakonec eh, je, se také musí hovořit o situaci po té, co doběhne dohoda z Kotonu. O tom se bude hovořit na summitu mezi Africkou unii a Evropskou unii. Protože pokud by se to vynechalo z těch stávajících jednání, tak eh, by to mohlo mít určité záporné vlivy, takže je důležité v tom pokračovat a také nacházet nové příležitosti v tomto kontextu. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tento přehled. Určitě je to velice vhodná doba vzhledem k tomu nadcházejícímu summitu, který se bude konat příští týden. Eh, Charles se přihlásil jako první, prosím. Děkuji. Já těch otázek mám hodně, ale chci se soustředit pouze na ty zásadní prvky. Paní Piroci zmínila partnerství Evropská unie Afrika v rámci politického dialogu a vyjádřila lítost nad tím, že na té ministerské úrovni nedochází k dostatečnému setkávání se. A já si myslím, že když hovoříme o euroafrické strategii, takže to je takové příliš velké sousto. To je jako kdybychom si položili otázku, jak eh, zlepšit eh, svět. Já si myslím, že pokud chceme zlepšit svět, tak musíme začít eh, u sebe samých. Já se vůbec nedivím, že ten politický dialog nefunguje, protože Podívejme se, eh, kolik ministrů přijede na radu, na které mají být ministři pro eh, rozvoj. V řadě členských států vůbec eh, žádný ministr pro rozvojovou politiku vlastně neexistuje. A potom také je třeba podívat se na to, jak vlastně hovoří. Já si pamatuju v roce 2010, myslím, v Kinčase, tehdy nebyl žádný minister, který by zastupoval Evropskou unii na setkání eh, smíšené parlamentní komise EU AKP. Nikdo tam nebyl, protože paní Ashton prostě rozhodla, aby tam někdo nejel. Ona měla tam být jako zástupkyně Unie. Ona samozřejmě všechno nestihne a měli tam poslat někoho jiného. Má se to prostě nějak lépe rozdělit, eh, kdo co bude dělat a s jakým mandátem. Myslím si, že ty mise je potřeba řádně definovat. Myslím si, že zde trošku eh, začínáme od nuly. Já nepochybuji o znalostech a schopnostech paní Mogherini, ale ona také nemůže dělat všechno. A je potřeba umět věci delegovat. To je tedy takový první aspekt. Myslím si, že v první řadě bychom se měli zamyslet sami nad sebou. Za druhé, padnul zde návrh, myslím, že to bylo z úst pana Sartoriho, který se týkal toho, že bychom se měli zabývat také situací po Kotonu, nyní v Abidžanu. Určitě je potřeba to udělat. Nesmíme to, tuto šanci propásnout, ale nelze pouze o to, nejde pouze o to, abychom stále hovořili na nějakých panelech, ale je třeba také mít představu o tom, co budeme dělat. A za třetí bych chtěl zmínit investice. Zde je také obrovská mezera. Já si myslím, že ty investice se nezaměřují dostatečně na realizaci cílů udržitelného rozvoje. My můžeme mít takové investice, které povedou například k růstu hrubého domácího produktu dané země, je ale také potřeba, aby ten hospodářský pokrok sloužil také občanům dané země. A to není nic zcela automatického. Zde je třeba klást si otázku, zda Afrika může uniknout z té jihoamerické pasti, která spočívá v tom, že se zajistí určitý ekonomický rozvoj, ale ty rozdíly mezi lidmi se neustále prohlubují. A to si myslím, že by měl být jasný politický signál Evropské unie, který zatím dostatečně nevysíláme. Děkuji. Potom zde máme pana Pongu, který je naším zpravodajem k africké strategii. Mnoha z vašich doporučení se shodují také s doporučeními našeho pana zpravodaje. Jeho zpráva byla velkou většinou minulý týden schválena, k čemuž blahopřeji. Takže prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, je to přesně, jak říkáte. Já v příspěvcích k tomuto tématu dnes odpoledne vidím řadu prvků, které obsahovala i zpráva, která byla schválena minulý týden ve Štrasburku. Hovoří se zde o politickém dialogu a naše zpráva také zmiňuje, že je třeba politický dialog mezi oběma kontinenty posílit. Rovněž zdůrazňuje, že vyžadujeme, aby ten, v tomto politickém dialogu bylo nějaké setkání na nejvyšší úrovni, tak aby se oba kontinenty přiblížily. To jsou tedy aspekty, které i pro nás, evropské poslance, jsou jakýmisi hlavními osami, o kterých se bude na konci tohoto měsíce diskutovat v Abidžanu. Jsou to skutečně zásadní otázky. Jednou z nich je například finanční nezávislost Africké unie. To naše zpráva také zmiňuje. Že je důležité, aby Africká unie nalezla financování, které jí umožní uvolnit se eh, z různých těch eh, podivných eh, vztahů, o kterých jste hovořili. Dále bych chtěl tedy skutečně potvrdit, že i v naší zprávě se mnohé shoduje s tím, co jste právě přednesli vy a s vašimi doporučeními. Děkuji. Děkuji. Další kolegové se o slovo k této studii nehlásí. Já se na jednu věc tedy zeptám. Já vím, že vy se také díváte na vyhodnocení naší evropské strategie pro Afriku, ale vy určitě provádíte i jiné, nebo zabýváte se i jinými studiemi pro Afriku. Chtěla bych se zeptat, eh, zda se například, se například dochází k nějakým změnám, pokud jde o strategii Číny v Africe a africké země si mohou zvolit, s kým naváží vztahy. A máte nějaké informace o tom, nebo víte, co se děje skutečně v tomto ohledu v Africe. A ještě bych se chtěla, než vám dám slovo zpět, obrátit na Evropskou komisi. Máte nějaké připomínky nebo Chcete něco říci k tomu summitu v Abidžanu? Nevím, kdo z vás chce hovořit. Mám tam pana Van Merbeka, který se měl vyjádřit k té studii. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěl v první řadě eh, poděkovat eh, autorům té studie. Myslím si, že to je velice náročný úkol nějakým způsobem zhrnout oblast partnerství EU-Afrika. Velice tedy vaši práci oceňuji. A to, co činí eh, celou tu akci velice obtížnou, je stanovení nějaké meze, kam až chceme jít protože to partnerství samozřejmě může pokrývat velice širokou oblast. A je zde samozřejmě možnost postupovat eh, jaksi eh, systémem eh, spolupráce kontinentů, nebo to zúžit na tu oblast obchodní, jak se to děje v rámci kotonu. A myslím si, že je také ještě důležité vyhodnotit, co dělá Africká unie, například prostřednictvím panafrického projektu. A ta studie by se možná mohla zaměřit i na to, co Evropská unie dělala v rámci jiných nástrojů. Já vím, že je to těžké. A také se podívat na to, co dělají jiné země, tak abychom vytvořili jakousi celkovou mapu těch afrických aktivit. Doufujeme ale, že ten rámec post Kotonu nám umožní lépe ty věci skloubit, tedy post Kotonu a strategii Evropské unie pro Afriku. Dosud nemáme vyjednávací mandát pro jednání post Kotonu, ale Summit v Abidžanu bude zcela jasnou příležitostí pro to, abychom se všemi africkými partnery o tomto vedli první kolo diskusí, což velice vítáme. Já bych také měl řadu komentářů k vašim doporučením, ale do těchto podrobností bychom zde asi neměli zacházet. Můžeme o tom hovořit třeba později, formálně či neformálně. A ještě k tomu summitu, tam jste také chtěla nějaké aktuální informace. Paní předsedkyně, ano, bylo by skvělé, kdybyste nám řekl, o jakých deklaracích se bude jednat. Rádi bychom si dozvěděli nějaké aktuální informace o summitu. Ano, eh, kolegové jsou nyní v Addis Abebě, kde eh, hovoří o textu politické deklarace a dalších výstupových dokumentech. O tom se tedy stále ještě jedná a bude to asi pokračovat do konce tohoto týdne. Také je tam řada sporných bodů. Doufáme, že se to stihne ještě před eh, samotným eh, setkáním, ale možná se to nestihne, protože některá ta sporná témata se skutečně mohou tahnout dlouho, než se vyřeší. Například je to otázka beztrestnosti a podobně. Takže to se asi bude projednávat na té oficiální úrovni. Potom zde je také ministerská 28. A pokud jde o agendu, tak na ní není, řada spor, není příliš mnoho sporných bodů, ale musíme se ještě podívat eh, podrobněji na to, jaké akce budou prioritní a eh, Předseda Africké unie se eh, setká zde v Bruselu s panem Junckerem, tak aby skutečně bylo zajištěno, že summit je připraven a také na eh, summitu bude předložena tato parlamentní studie, která byla nyní představena nám, takže to také eh, velice oceňuji. Takže dejme slovo zpět našim eh, vědcům, kdo bude hovořit první. Já bych možná eh, zmínila některé věci, které se týkají těch institucionálních a politických věcí a pak předám slovo kolegům. Nejprve tedy k eh, činnosti Evropské komise. Ta, tak k tomu, co říkala Evropská komise. Ta studie měla za cíl provést jakousi, jakési globální hodnocení toho partnerství EU-Afrika na 30 stranách. Takže my jsme bohužel neměli prostor detailně se zabývat různými finančními nástroji ani příspěvky členských států. Určitě to ale může být předmětem další tak podobné studie. My jsme se v té studii snažili zdůraznit, že už jen to, že existuje to partnerství, že to představuje důležitý rámec pro spolupráci obou kontinentů. Ale je to samozřejmě velice široké. Vytvořeno to bylo před deseti lety, v době, kdy Evropská unie a Africká unie vypadaly zcela odlišně a také realita na obou kontinentech se lišila od současnosti. A my jsme chtěli předložit určité myšlenky na to, jak toto partnerství obnovit. Evropská unie se to snaží dělat, například v květnu zveřejnila společné sdělení. A to je možno považovat za krok zpět, protože v tom společném sdělení se Evropská unie snaží soustředit na konkrétnější priority, které jsou klíčové pro Evropskou unii. To znamená, snaží se vnést do toho vztahu s Afrikou určitou strategii. Nicméně hlavní problém toho společného sdělení je ten, že je to stoprocentně evropský produkt, který nebyl připravován spolu s africkými partnery a chybí v něm africký pohled na věc. Proto jsme si říkali, že ten další summit nad rámec toho, co již je plánováno, to znamená mladí lidé, nezaměstnanost mladých a tak dále, by se měl soustředit na ty klíčové strategické priority do budoucnosti. A možná bychom se měli snažit nalézt i společné, společný způsob obnovy toho partnerství a možná zvážit i novou společnou strategii EU-Afrika. Pokud jde o ty institucionální aspekty, já souhlasím s tím, co zde zaznělo. Je zde opravdu určitý problém na straně Evropské unie. K těm setkáním mezi oběma kontinenty dochází na řadě úrovní. Velice přínosná jsou třeba ta setkání jednotlivých ministrů, kde se řeší jednotlivé sektorové politiky. Ale myslíme si, že důležité je zajistit ten závazek především na té nejvyšší politické úrovni ze strany členských států. A to je možné pouze, pokud ti jsou do toho partnerství plně zapojeni jednotliví ministři. E, tak toto v tom partnerství bylo původně naplánováno. Pokud se ale podíváme na to, jak to vypadalo v praxi, tak je jasné, že ty ministerské schůzky jaksi takto neprobíhají s výjimkou několika výjimek, například summit ve Valetě, který byl zcela jasně reakcí na prioritu kterou řada členských států řešila, takže se tam mnoho zemí aktivně zúčastnilo. Ale ten summit ve Valetě vlastně probíhal mimo institucionální rámec partnerství. A také především ze strany africké, afrických partnerů, to, není, to nebylo viděno úplně dobře. Oni to spíše vnímají jako jakýsi jednostranný dialog směrem od EU do Afriky, než jako jakýsi rovnocerný dialog. A potom samozřejmě to partnerství je třeba přizpůsobit eh, nové realitě, novým aktérům na africkém kontinentě. Samozřejmě číslem jedna je Čína, to je naše největší konkurence, ale možná také partnerem Na, řadě, na straně Evropské unie došlo také k řadě pokusů zahájit dialog s Čínou a také s Čínou a Afrikou na africkém kontinentu. Ty výsledky jsou ovšem velice slabé. Samozřejmě hovořilo se také o té kondicionalitě, která je pro Evropu naprosto zásadní, zatímco Čína navrhuje zcela odlišný model, který je pro africké lídry velmi zajímavý. Myslím si ale, že Africká unie by se i nadále měla držet svých hlavních hodnot a přístupů, ale zároveň zvážit dynamičtější rámec spolupráce především v těch klíčových sektorech, které jsme již dříve zmínili, například infrastruktury, sítě, tvorba pracovních míst a tak dále. To jsou věci, kde si myslím, by byl dobrý jakýsi trialog mezi Evropskou unii, Afrikou a Čínou. Děkuji. Chcete ještě něco doplnit? Prosím tedy stručně. Pokud jde o ty globální aktéry, tak eh, ten rámec se skutečně změnil a nejde pouze o Čínu. Jde o Turecko, země zálivu, Indii a tak dále. A my musíme zvážit, že vztah Evropská unie Afrika je součástí širšího kontextu. Může se nám to líbit nebo ne, ale tak to prostě je. Chci také ocenit že ta eh, parlamentní zpráva se s tou naší překrývá v řadě aspektů, to je velice pozitivní. A já bych velmi stručně chtěl říci něco k těm investicím a ke vztahu k cílům udržitelného rozvoje. Pokud se podíváme na nou roadmap na léta 2014 až 2017, tak SDG a klima jsou pouze součástí eh, té celkové strategie. A my se musíme snažit eh, tyto oblasti začlenit do rozvoje obecně, to znamená boj proti klimatickým změnám, přístup k udržitelné energii a vytvořit eh, takové prostředí, které umožní tomu kontinentu, aby všechny ty tři faktory mohl využívat a aby se skutečně podařilo dosáhnout těch cílů udržitelného rozvoje a zároveň vybudovat eh, takové právní prostředí, které umožní příliv investic a které propojí hospodářský rozvoj s udržitelností. K oblasti energetiky a k investicím Číny v Africe. Ty investice jsou skutečně obrovské jsou větší než investice celé západní komunity, to znamená Evropské investiční banky plus Světové banky plus Spojených států plus eh, evropských zemí. A jak zmínila kolegyně, ty investice jsou velice přitažlivé pro africké země. Je to jiný typ přitažlivosti než ty naše investice. A my bychom se měli snažit eh, to jak si snažit se eh, pochopit také propojení otázky energetiky a klimatických změn a to vše propojit eh, s rozvojem kontinentu. Je třeba, abychom, aby i ta naše nabídka byla jaksi přitažlivá, abychom jaksi se nestratili mezi těmi konkurenty z Číny nebo z Indie. Ano, o tom by se jistě mělo hovořit eh, i šířeji. Já bych vám nyní mnohokrát poděkovala za prezentaci vaší studie. Je to velice důležitý kontext pro naši další práci, především pro práci našeho pana zpravodaje Pongy, ale také to poslouží jako příprava na ten summit příští týden. Nyní, vážení kolegové, opět si dáme pár minutek, aby se vyměnili řečníci Okay, colleagues, moving on now to Pokračujeme, kolegové, bod 7. Opět Afrika. Eh, jde tady o investice, investiční oblasti v rámci Evropského fondu pro udržitelný rozvoj a příští kroky v jeho provádění představa byla taková, že vlastně tenhle ten fond se tedy zaměří na Afriku a země sousedství, to znamená zejména země, kam se nedostanou komerční investice, protože je to příliš riskantní. Víme, že je tedy velmi důležité dostávat e, investice i do nestabilních států a e, je mi velmi velkým potěšením, že mezi nás přišel Roberto e, Ridolfi, z generálního ředitelství DEVKO, je jeho ředitelem. My jsme právě hovořili o demografických výzvách, výzvách eh, v Africe. Tady eh, zaznělo, že brzy polovina dětí, které se rodí eh, na celém světě, budou narozeny v Africe, velká většina z nich v Nigérii. Takže eh, si klademe otázku, jak poskytnout pracovní příležitosti eh, lidem v Africe, jak poskytnout prosperitu a životní vyhlídky. Máme zde také velmi zkušeného hosta ze soukromého sektoru. Je to pan Michael Landau, který je eh, CEO CTI Afrika. To je zase organizace, která investuje v Africe, takže těšíme se eh, i na váš projev, ale nejprve dám slovo panu Ridolfimu. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne všem. Děkuji Evropskému parlamentu, který eh, jak se intelektuálně eh, přispěl k těm investičním plánům, takže díky Evropskému parlamentu ten investiční plán vypadá tak, jak je. Externí investiční plán se pojí s tím, o čem jste tady právě hovořili. Je potřeba ji eh, zapojit do rozvojové politiky Evropské unie. Ze zkušenosti vím, že když politický dialog dobře nefunguje, uvědomím si z ničeho nic eh, výhody eh, toho, kde eh, ten dialog naopak funguje. Vidím ten obrovský rozdíl. Na jedné straně třeba máme korupci, nepotismus a další problémy. Na straně druhé máme dobře nastavené regulační prostředí. Dnes tedy budeme hovořit o pěti oblastech. A prvním pilířem je tedy um, jaksi vyjádření těch investic, to znamená, na jaké konkrétní přístupy se zaměříme. Dnes jsem zde, abych vám řekl, že jsme pod stálým tlakem. A je potřeba, aby EIP se posunulo ku předu. A když hovoříme o demi, demografii Lindo, mohli bychom ji vnímat jako něco pozitivního. Stávající hospodářská nebo ekonomická teorie, která se vyučuje na školách, hovoří o kritické mase spotřebitelů na trzích. Takže můžeme vnímat tuto demografii pozitivně. Všichni tyto lidé vytvoří příležitosti pro hospodářský růst. Důležité je, aby ten růst byl udržitelný. Ale tyto lidé tedy ve svém průměru budou mnohem lépe vzdělání a mnohem schopnější, než jsme byli my před 50 lety. Zejména pokud eh, budeme dobře pracovat v následujících 20 letech. Eh, zaměřujeme se na datum 2050, kdy je potřeba nalézt 450 milionů pracovních příležitostí. Takže jaká, jaký je současný stav? 28. září proběhla diskuse na strategické radě. Linda tam byla přítomná. Tam se právě hovořilo o těchto oblastech eh, pro investice a schválili jsme tyto oblasti. 7. listopadu eh, proběhlo zasedání operační rady kdy se opět eh, diskutovalo o těch investičních oblastech. 24. listopadu předpokládáme, že ohlásíme eh, ta, tyto oblasti na samitu pro východní partnerství, protože ještě tedy čekáme na schválení ze strany komise. 29. listopadu ohlásíme mm, to též na samitu EU Afrika. Kromě toho taky pracujeme na takovém manuálu, ohledně eh, toho, jak, jak to bude tedy konkrétně vypadat. A je tam eh, už v nyní dost informací, abychom tedy vysvětlili, jak to bude fungovat. A i přesně to tedy udělám i dnes eh, zde. Vysvětlím, jak to udělat, abyste se i vy mohli stát soukromými investory. Na začátku prosince mm, e, odprezentujeme mm, e, oblast, která se týká klimatických změn a obnovitelných zdrojů energie. A také se zaměříme na chytré zemědělství, klimaticky chytré zemědělství. A mm, potom předpokládáme, že Mm, už v lednu tedy se budou předkládat první návrhy. Mm, zaměřujeme se tedy tak nějak na rozvojové banky, EBRD, EIB, pak máme taky samozřejmě FMO, Jean Francais a další. Jinak už v prosinci budeme pracovat na tom, abychom zatlačili na členské státy, aby si sami vytvořili své rozvojové agentury. Máme jich zatím příliš málo. Chceme jich mít mnohem více. Chceme tedy vyzvat členské státy EU, aby vytvořili třeba oddělení na svých ministerstvech, aby se začalo na těchto oblastech pracovat. Není to udržitelné, pokud máme jenom 4-5 hráčů. Potřebujeme mít mnohem více hráčů. Potom eh, samozřejmě také Jižní Afrika, Východní Afrika. Tam potřebujeme také eh, tyhle ty rozvojové agentury. Je potřeba akreditovat, aby vůbec měli nárok eh, na tyto investice. Ale ve chvíli, kdy tedy budou ehm, Eh, tedy schválené, akreditované, budou předkládat návrhy, nabídky. Budou se tedy nabízet části záruk eh, podnikatelům, soukromým investorům, aby mohli investovat právě do, agri- eh, do zemědělství, do energetiky a tak dále. Když budeme mít tedy hodně aktérů, kteří budou rozvíjet tento finanční produkt, tak my zase na, na naší straně i na komisi budeme mít um, větší výběr, abychom tedy vybrali ty nejlepší nabídky, co se týče dopadů eh, na vytváření pracovních příležitostí nebo taky v oblasti eh, klimatických změn a tak dále. Takže tady právě nám jde o zvolení nejlepších nabídek. To platí ale i pro geografické destinace. A to znamená, nejde nám pouze o jaksi investice do takzvaně jednoduchých zemí, ale i do těch těžkých, eh, komplikovaných zemí. Pokud tedy obdržíme návrhy do konce ledna, hm, přeskoumáme je Prodiskutujeme to i s EIB, která povede tým odborníků, kteří budou vyhodnocovat e, ekonomické aspekty. E, zapojí se do toho také všechny služby Evropské komise, e, co se týče sociálních a environmentálních aspektů. Tohle všechno tedy pracujeme a pak půjdeme tedy na tu operační radu a navrhneme eh, ty projekty pro schválení. Předpokládáme, že už v první polovině roku 2018 podepíšeme první kontrakty. A pokud tedy členské státy už vytvoří, řekněme, jakýsi pipeline, už nyní jim říkáme, prosím vás, hovořte se soukromými podniky, a to vlastně bude jakýsi nástroj um, Mm, pro posunutí toho, mm, vlastně všech těch investic přímo na místě ku předu. Ustanovíme taky monitorovací systém. Předpokládáme, že tedy tyto investice vytvoří pracovní příležitosti. Eh, budeme to kontrolovat prostřednictvím hloubkové analýzy a tak dále. Nyní tedy vysvětlím těch pět oblastí, strategická rada to velmi nadšeně podpořila, nebo se na tom shodla. Tady jedna věc, která se prolíná těmi eh, pěti oblastmi. A tady eh, vlastně jde o riziko místní měny. Pokud investujete v eh, euru, a je tam třeba určité riziko, samozřejmě ehm, devalvace nebo ztráty hodnoty, takže všichni si chtějí tedy nějakým způsobem eh, pořídit záruku eh, proti eh, těmto fluktuacím. To samozřejmě je poměrně komplikované a také drahé. Takže se snažíme nalézt nějaký návrh, který by potom pokrýval všechny tyto oblasti. Takže za prvé udržitelná energie a propojenost. Tady asi je e, už to nejrozpracovanější, už vlastně máme několik e, návrhů v této oblasti, protože už na tom někdo pracuje. Příkladem je e, například nahrazení záruky of taker Například máme zem X, která se zaváže nakupovat eh, elektřinu za 9 centů eh, za kWh pro třeba 25 let. Ta záruka není vysoká, takže investoři potom třeba budou váhat eh, pokud se do toho vrhnou. A my jsme se tedy do toho snažili zapojit, snažili jsme se tedy snížit Eh, veřejné zadlužení, které se vytvoří některými tě, těmito eh, zárukami a vlastně vstupujeme do toho my prostřednictvím 3A eh, záruky a pak máme taky malé podniky, malé střední podniky a kromě toho třeba v udržitelných městech už tam máme Eh, návrhy vlastně vůbec eh, udržitelné zemědělství, udržitelná města a tak dále. Tohle to je opravdu velmi slibná oblast. Tady se dá vytvořit hodně pracovních příležitostí. Potom um, digitální uh, oblast. Tady je určitě trh pro financování v této oblasti. My se tedy zaměříme například na platformu pro mikrokredit pro digitální služby a potom tam máme třeba řešení takzvaně e-government, elektronické vládnutí. Takže udržitelná energie, propojenost, eh, přístupnost Můžete si to také tady sami přečíst, nebudu to eh, tady všechno rozebírat. Záruka bude strukturována tak, aby se snížilo eh, reálné i eh, vnímané riziko to vlastně tedy e, má za úkol zase přilákat e, soukromé financování a mobilizovat třeba i penzijní fondy. A e, tady samozřejmě potřebujete peníze z naší záruky, to je velmi rizikové. A na tomhle základu vytvoříte, řekněme, jakési přízemí, to jsou právě ty rozvojové banky, které vlastně dvakrát, třikrát násobí, tedy řekněme ten sklep. A potom nad to teprve přichází se první patro těch penzijních fondů, které už nej, vlastně není tak rizikové, protože um, to vysoké riziko na sebe přebíráme my. Takže potom třeba ze 100 milionů se můžou stát 2 miliardy financování. To je vlastně jakési kaskádové financování, kde vlastně máme různé míry rizika pro různé investory. Potom to financování mm, pro mm, malé, střední a mikropodniky, zase multisektorové, Opět je možné přijmout větší riziko eh, geografie tím, že se sníží riziko právě toho od, odvětví. A v této oblasti jsme mnohokrát eh, řekli, zde budeme potřebovat jiné aktéry. Třeba IFC eh, z Světové banky, IFED, což je Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj. Musíte akceptovat, že když tedy přicházíme k tomuto financování MSME, dostaneme se do zemí, jako je třeba Somálsko. A tam je vlastně zajímavé propojení s organizacemi, jako je Cordis, my podporujeme interakci mezi finančními institucemi a e, semi komerčními nevládkami, které tam působí. Nemůžete mít stejnou strukturu pro um, malé střední podniky v Nairobi a v Somálsku nebo v centrální Africe. E, to není možné. Potřebujete mít jinou míru pobídek, e, rizik a tak dále. To vlastně tedy musí vycházet z toho fondu aby to bylo realistické. Ale právě v této oblasti dochází k vytváření pracovních příležitostí. Nyní se dostáváme k udržitelnému zemědělství, podnikání e, na venkově a agribiznisu vůbec. Tohle je opět e, důležitý zdroj zaměstnanosti. I zde je možná obrovská transformace. Například eh, pokud ehm, eh, přistoupíme k zpracování eh, plodin po sklizni nějakým rozumným způsobem. Tam je možné taky ehm, zabránit obrovským ztrátám, ehm, i co se týče oskladnění a tak dále. Vím, že chcete klást otázky, chcete nějakou interakci, takže rychle dokončím tuto prezentaci. Víte, že ten záruční fond poskytuje vlastně jakýsi díl záruky. Velmi často finanční mm, instituce požádají taky o nějaké eh, takzvané blended eh, finanční prostředky eh, taky na kraj. To vlastně má doplnit jakousi tu strukturu a kromě toho taky potřebujeme studie udržitelnosti a tak dále. Kromě toho, tedy, jak jsem říkal, máme čtvrtou oblast udržitelná města, města to je opět velmi slibná oblast. Některé organizace už se na nás obrátily mm, s EBRD a Bloombergem, tam jsou zajímavé nápady, Zde musíme převzít určitou pedagogickou roli s, s těmi finančními institucemi, aby odstoupili od jakéhosi vu, od těch jednoduchých věcí, že my tady dáme záruku, vy investujete. E, potřebujeme něco sofistikovanějšího, něco slibnějšího, aby to mělo větší dopad pokud tedy budeme mít více hráčů, ne pouze ty, eh, kteří tedy se na tom podílejí vždycky, pokud budeme mít různé formy struktování těch záročných projektů, eh, Máme samozřejmě velmi dobré tradiční partnery, kteří nám pomáhají vyvíjet projekty, ale udržitelná města se zaměří na velmi důležitou oblast eh, stavby veřejných budov, veřejných staveb vůbec. A e, konečně e, poslední oblast je tedy e, oblast digitální, která je důležitá pro rozvoj. Tady právě máme velké mm, mezery v řadě zemí. A my tedy doufáme, že naše záruky budou jakýmsi katalyzátorem pro investice. A ta záruka bude strukturována tak, aby snížila investiční riziko a aby vznikly podmínky pro nastavení digitální infrastruktury v této oblasti. Tolik tedy z mé strany, paní předsedkyně, a těším se na otázky, na které velmi rád odpovím. Děkuji. Ještě předtím, než otevřu prostor pro otázky, tak bych ráda požádala pana Michaela Landaua, který je generálním ředitelem CTI Afrika, o slovo. Myslím si, že by bylo dobré, abychom slyšeli názor někoho, kdo podniká v Africe. Takže co si myslíte o těchto věcech? Myslíte si, že tento model je dobrý, nebo zda by se vám líbilo něco jiného. Takže prosím vás o vaše zkušenosti. Ano, děkuji paní předsedkyně, jsem velice rád, eh, že jsem eh, na tomto jednání, je to pro mě čest. Chtěla bych nejprve pogratulovat eh, Evropské unii za to, že předkládá velice vizionářský plán, založený na různých diskusích, jednalo se o něm s různými zeměmi ale mm, je důležité, že se nehovoří stále pouze jenom o migraci, protože um, ta migrace, na to se někdy soustředíme, ale je důležité, že ten problém je holistický a musíme vytvořit holistické řešení. Je důležité vytvářet v těch domovských zemích, v těch výchozích zemích eh, pracovní místa. Uh, Eh, protože ta potom zabrání i k tomu, aby třeba mladí lidé byli radikalizováni. Takže já vám k tomu gratuluji a ta prezentace pana Ridolfiho hovořila také o tom, že tam dochází k takové té mentalitě těch jednotlivých eh, sil, těch jednotlivých oddělených eh, oborů. Na to se dívají banky i další aktéři, takže je velice dobré, že usilujete o to, aby tam bylo nějaké holistické řešení, které je potřebné pro rozvojový svět. Takže já teď osobně mohu říci, že má firma je v tom zapojena tak, že my vlastně jsme v Africe, pod, postavila se v roce 2007 do takovou první mobilní banku, pak jsme tam také zahájili určitou iniciativu, kde jsme spolupracovali s více než 10 tisíci malými zemědělci, drobnými zemědělci. Eh, snažilo se nám ehm, osekat ty ztráty a velice máme dobré zkušenosti s tou eh, prací na té mm, terénní úrovni. Jsem velice rád, že když jste slyším tyto diskuse, by to byly diskuse s UNICEFem i další diskuse, takže slyším, že k dispozici ty prostředky, které mám k dispozici, jsou omezené, takže je důležité, abychom ty malé eh, finance, které máme k dispozici, byly nějakým způsobem maximalizovány, aby byl využíván pákový efekt. A tak to přesně my přemýšlíme. Takže je důležité vzít i ten nízký obnos a maximalizovat jeho přínos. Já se na to dívám stejným, eh, ze stejné perspektivy. To znamená, jak využít, jak použít mm, ten, ten, ten malý objem peněz co nejefektivněji. Za druhé, co se týče, jak je to z dat, jak je to z údaji, jak vůbec můžeme měřit, zda ty cíle jsou plněny, jak jsou plněny, jak se posouváme při plnění těchto cílů. CTI má takový unikátní projekt, který už více než deset let eh, Mm, schromažďuje zkušenosti. Důležité je zaměřit se na občany v komunitách, ne tolik třeba na vlády nebo velké instituce, protože ta konečná moc musí vycházet z lidu. My si myslím, myslíme, že jsou zde dvě takové důležité oblasti. Za prvé energie, elektřina a za druhé údaje, Protože pokud nemáme k dispozici údaje, tak eh, nemůžeme porovnávat eh, nebo posuzovat svoji činnost. Máme speciální projekt, spolupracujeme v Ugandě a v Malawi, máme tam různé pilotní projekty. Mm, je tam asi tisíc eh, rodin, takže zhruba pět až šest tisíc lidí celkově je v tom projektu zapojeno. Nejprve začínáme v jednotlivých domech, v jednotlivých vesnicích, takže když eh, například v, doma, v domácnostech pos, těm poskytujeme solární panely nebo nějaká zařízení na čištění vody, čím se zase třeba řeší různé zdravotní problémy, protože mnoho zdravotních problémů plyne z toho, že lidé nemají přístup k energii nebo k nezávadné vodě. Za druhé, rozdáváme také mm, moli, mm, mobilní telefony zdarma pro ty jednotlivé komunity, Budeme také nabízet i propojení prostřednictvím sítí Wi-Fi. A pak se zaměříme na tři hlavní oblasti, o kterých vlastně už zde hovořili i všichni řečníci, včetně UNICEFu. Takže zaprvé vytvořit určité mediální centrum pro každou komunitu No, mělo by to být centrum, které se soustředí například na vzdělávání, na gramotnost lidí. Víme, že třetina lidí v, v, zhruba není eh, gramotná, víme, že zhruba třetina lidí mm, je, eh, mm, trpí AIDS a tak dále. Takže my opravdu schromažďujeme obrovský, obrovský objem údajů, které pak budou důležité. Takže ať už hovoříme o vzdělávání, zdravotní péči, zemědělství, Eh, takže budou zde speciální tyto, mm, tato centra a lidé prostřednictvím propojení přes ty telefony to budou moci využívat. Eh, za druhé, eh, díky novým technologiím můžeme také těm jednotlivým eh, našim spolupracovníkům v těch jednotlivých komunitách. Eh, můžeme zjišťovat ehm, zdravotní údaje, můžeme vlastně prostřednictvím těch mobilů zjišťovat eh, různou, třeba můžeme například mm, nabízet diagnostiku prostřednictvím telemedicíny, nějakými neinvazními prostředky, nebo to můžou být velice dobré možnosti, jak nabízet vlastně nové modely poskytování zdravotní péče. A my to považujeme za určitý. Mm, my, my jsme mm, někteří si myslí, že to je takový, že to je pro nás pouze biznis, že chceme pouze vydělávat peníze, ale já chci říci, že to bychom se přepojili, nebo to bychom se soustředili třeba na nějaké jiné oblasti. Uh, ale teď tedy nevím, kolik mám přesně ještě času, zda mám ještě čas hovořit, takže už teď Roberto Ridolfi hovořil třeba o zemědělství, o takzvaném inteligentním zemědělství. Díky tomu, že teď máme k dispozici různé údaje, tak víme třeba, kolik půdy lidé mají, co pěstují, kolik toho vypěstují, jak pěstují herbicidy, jaké chemikálie používají. Takže je velice dobré, abychom tyto informace měli k dispozici, abychom potom třeba jim mohli doporučit typ správné plodiny, vhodné plodiny, vhodné hnojivé prostředky a tak dále. Pak tam také mohou být třeba různé programy pro ty komunity, vzdělávací programy pro zemědělce. A zase třeba prostřednictvím těch mobilních telefonů můžeme vzdělávat eh, ty zemědělce třeba v oblasti eh, v oblasti um, zavlažování a tak dále. Takže je zde mnoho možností, jak pomoci zemědělcům zvýšit jejich výnosy a tím, jak se nám, jak budeme posilovat um, také své zastoupení, tak pak budeme třeba moci i předvídat, jaká je poptávka na trhu nebo jak to bude na trhu, takže by se nám mělo podařit zlepšit i těm zemědělcům, zlepšit jejich eh, výnosy, i finanční výnosy. také by tam neměly už být žádné ty ztráty, posklizni a tak dále. Hlavní zaměření, jak zabránit migraci, je také vytvářet nová pracovní místa. V rámci našeho programu bychom chtěli vytvořit asi 6 tisíc pracovních míst plus, zdravotní, plus pracovní místa v oblasti zdravotní péče, zemědělství. To vše činíme ve spolupráci s místními vládami a jsou to vlastně projekty PPP my to všechno řídíme, vycházíme z vlastních zkušeností, chceme, aby všechny ty projekty byly také už držitelné, aby to vydrželo mnoho let, aby to nebylo pouze tak, že dostaneme grant, eh, budeme pracovat během doby toho grantu a pak to skončí. Takže z toho důvodu CTI díky svým zkušenostem a znalostem, které získalo během desetiletí, může eh, používat, může, vyrá, může nabízet další pilotní projekty. Ovšem, pokud eh, potom chceme rozšířit tyto pilotní projekty a chceme mm, zlepšit ten eh, dopad, tak potřebujeme ještě pomoc. Potřebujeme pomoc, jak se dostat, jak dostat ty projekty na vyšší úroveň, možná na, celo, na celonárodní projekty, nebo vy hovoříte o celoafrické úrovni. Takže já jsem velice rád, že slyším o vašich projektech, jsou vizionářské a jsem velice rád, že Evropská komise předložila něco tak eh, chytrého. Dovolte mi otázku, jak vlastně fungujete? Hovoříte o tom, že máte různé pilotní projekty, takže v jakých zemích, a je to ve městech, ve vesnicích, můžete nám to podrobněji popsat? Ano, začali jsme v Ugandě, v oblasti, která se jmenuje Mazio Bekve. Tam e, pracujeme se e, sedmi vesnicemi, kde je asi 1285 lidí. Ehm, měli jsme takové velké dotazníky pro osoby a 98,7% lidí nám ty informace poskytlo. Lidé velice rádi poskytovali ty informace a když místní vlády viděli, že máme k dispozici tyto informace, tak s námi měli sám spolupracovat, protože oni řekli, že vlastně tyto, k těmto údajům se nikdy nedostali. Takže jsme ukázali na jedné straně určitou spolehlivost, také jsme ukázali také pracujeme v takové malé vesnici v Enčuji v Malavi, tam je asi tisíc rodin. Nebo tisíc lidí v rodinách. Ano, ano, děkuji za tento příklad, jak fungujete v terénu. O slovo se přihlásilo mnoho řečníků, kteří chtějí položit dotaz panu Rudolfovi nebo panu Landau. Celkově mám na seznamu šest osob, ale máme spoustu času, takže můžete každý položit otázku. Máte každý tři minuty. Ano, já bych chtěl nejprve vyjádřit poděkování. Myslím si, že se teď dostáváme do takové fáze, kdy, si, kdy slyšíme, co se všechno podařilo dojednat v, tom, v těch uplynulých obdobích. Vidíme, že je určitým úspěchem této rozvojové politiky, že se dostáváme už k debatě o investicích. Je důležité plnit cíle udržitelného rozvoje. Myslím si, že nejlepší investiční oblasti je číslo dvě, to znamená dostatek potravin, které potřebujete k životu, plus různé vědecké technologie, které umožňují další pokrok. Například je zde v Evropském parlamentu byla studie, jak nakrmit na světě 10 eh, miliard lidí, kterých zde bude zhruba v roce 2030. Eh, takže co to znamená, jak eh, jak to bude s vodou, bude dostatek vody pro všechny a také i pro zemědělství, pro zemědělské produkty. Jak jsme také slyšeli, je důležité, aby tam aby byla k dispozici čistá voda, která pak může snížit náklad na zdravotní péči. Pak samozřejmě čisté energie, to je zásadní, protože bez energie nemůžete vést ten rozvoj dobrým směrem. je zásadní, abychom si uvědomili, že všechny ty projekty potřebují určitou architekturu, to znamená, jsou zde lidé, kteří připraví ten projekt, tak, aby byl co nejlepší. Máme zde model se třemi fázemi. Za prvé architektura projektu, druhý, druhá fáze realizace projektu a třetí fáze je údržba toho projektu, to, aby ten projekt mohl pokračovat. Protože často e, slyšíme, že ten projekt e, pak končí, protože není dobrým způsobem udržován. Takže možná by bylo dobré, aby ta údržba toho projektu byla zakomponována v té finanční stránce. To znamená za prvé nějaké zadání veřejných zakázky ohledně architektury toho projektu, za druhé realizace projektu a třetí fáze musí být e, udržování, ta existence toho projektu. Myslím si, že by bylo dobré, aby tam byly, abychom mysleli na všechny tyto tři složky. A pak ještě zde máme takový speciální projekt eh, spolupráce parlamentů a vědců. Třeba mým partnerem byl UNESCO, eh, univerzita z Delft, eh, kde jsme se zabývali projektem znečištěné vody. Myslíte si, že by bylo dobré také zřídit takovéto systémy PIR mezi malými středními podniky z Evropy a malými středními podniky z Afriky, eh, aby tyto podniky mohly sdílet eh, zkušenosti a mohly nakonec eh, navýšit na obou, na obou stranách by se pak mohly navýšit zkušenosti, znalosti, mohlo by to vést třeba mm, k dalšímu vzdělávání, aby zkrátka ty poznatky a znalosti mm, byly šířeny dobrým směrem. Děkuji nyní Robert Neuser. Děkuji, abych se rád vystoupil jménem našeho zpravodaje, zpravodajky Angeliky Duru, která musela zůstat v Rumunsku a nemohla se zúčastnit dnešního jednání. Pardon, tedy je to kolega. Eh, kolega mi napsal, že je velice, že, že se tedy je rád, že se zúčastnil té schůzky, té první schůzky strategické rady, která se konala v září, eh, hned po té, co bylo, eh, byly ty informace v úředním věstníku. Chtěl bych poděkovat za dobrou přípravu schůzky a také za to, že všichni měli k dispozici shodné informace. To, že Evropský parlament byl přizván na schůze strategické rady, vyplynulo z diskusí v trialogu. Bylo to velice důležité, protože parlament eh, měl, začal být během posledních let znepokojen eh, stále navyšujícím se počtem různých nových nástrojů a podpůrných orgánů, například eh, ta facilita pro Turecko, Svěřenský fond s Evropou a dal, pro Afriku a další. A tím se velice znepřehlednila situace pro to, aby Evropský parlament mohl, vyhlí, vy, mohl provádět dohled a kontrolu. Takže díky tady té možnosti jsme mohli sledovat eh, už, užeji všechny ty procesy. Ale je teď důležité, abych, aby tam bylo všechno možné rovněž diskutovat, eh, aby to bylo veřejné, aby tam byla transparentnost, aby bylo zaručeno, že to vše půjde dobrým směrem. Většina členů strategické rady jsou rádi, že tam je těch pět investičních oblastí, které jsou v souladu s tím, jak je Evropský parlament a Rada definovali ve svých rozhodnutích a tak, jak se na nich shodli v trialogu. Vytváření slušných pracovních míst v Africe a v eh, blízkých zemích a také posila pro malé a střední podniky. Na to jsme se jasně soustředili ve zprávě, byla to také jednou z priorit a bylo to vybráno jako jedno z těch investičních oblastí. Za druhé, řešení rady klimatu a posílení obnovitelných energetických zdrojů a také energetické účinnosti. To bylo rovněž výstupem dialogu, eh, pardon, trialogu. Bylo, stalo se to investiční oblasti číslo dvě, to znamená energetika, konektivita. Oblast tři, to jsou udržitelná města. Dále investice do zabezpečení dodávek potravin, pomoc drobným zemědělcům a přístup na trhy, to je prioritou pro náš výbor už dlouho a vítáme, protože se to stalo investiční oblastí číslo čtyři, to znamená zemědělství, agropotravinářský sektor a tak dále. Rovněž jsme v minulosti zdůraznili, že jsou zde určitá rizika, jako například zábory půdy, takže že těmto rizikům je třeba za, eh, ze všech sil se snažit zabránit. No a nakonec páté investiční okno, to by mělo usilovat o odstranění takzvané digitální průrvy, která odděluje Afriku od ostatního světa. Týká se to tedy posily informačních a komunikačních systémů, v oblastech Afriky, kde je internet a telekom eh, vyvinutý dobře, tak tam je také lepší potenciál pro udržitelný a inkluzivní růst. Evropský fond pro udržitelný rozvoj by se neměl zaměřovat na projekty v těch nejvyspělejších oblastech Afriky, ale měl by působit zejména tam, kam eh, běžně nechodí investovat třeba velké banky nebo velké facility. A myslím si, že rozumím tomu, co jste po- popisovali jako to kaskádové financování nebo ty kaskádové eh, rizika. Takže i toto investiční okno vypadá velice slibně. Budeme sledovat, jaké projekty budou nakonec eh, tímto fondem podpořeny a zda tyto projekty přinesou skutečnou hodnotu pro místní ekonomiky, pro rozvoj a zejména pro obyvatele Afriky zejména v těch nejméně rozvinutých zemích. I nadále budeme rovněž monitorovat dopad, například na počet pracovních míst, na transparentnost a také budeme sledovat, zda jsou plněny všechny standardy stanovené v příslušných právních předpisech. Takže chtěl bych říct že to je tedy pozice kolegy, ale také i pozice z frakce SAD. Prosím dalšího. A Šáro se hlásí. Děkuji. Já bych rád zdůraznil, že investice jsou povzbuzovány tím, že jsou investorům e, poskytovány určité záruky. A vy, když jste toto řekl, tak jste řekl, že jedním z možných rizik je ta lokální fluktuace. A já se chci zeptat, eh, zda ta oblast eh, hospodářské a měnové unie západní Afriky, která je přímo vázána na euro, tak tam ta rizika jsou v zásadě velice nízká nebo neexistující, takže máte jaksi zájem na tom, abyste upřednostňovaly investice do této oblasti. A pokud jde o ty investiční záruky, pokud to riziko může být eh, sníženo na nulu, tak potom vlastně vy proto máte jaksi neomezené, kap, neomezené možnosti. Chci se zeptat, eh, jaká jsou v tomto směru vaše očekávání. Chcete se tedy Eh, soustředit na ty oblasti, kde je riziko nižší než jinde, anebo nechcete navzájem mezi jednotlivými místy a regiony a zeměmi nějak diskriminovat? Děkuji, Maria Hojbok. Eh, děkuji, Lindo. Jak víte, já se zajímám zejména tedy pro tu oblast ehm, rozvoje venkova a zemědělství. Už eh, před letními prázdninami jsem napsala ehm, vlastně písemnou otázku na komisi. Eh, pořád ještě čekám na odpověď, takže doufám, že tu odpověď dostanu od vás dnes přímo. Takže vlastně ta otázka bylo, že v rámci evropského konsenzu máme evropský investiční plán, jako jakýsi důležitý nový nástroj, který se teď eh, představil a v tom koncenzu se Evropa zavazuje k tomu, aby eh, se zaměřila vlastně na různé malé zemědělce, malá družstva a tak dále. Vy jste hovořil právě um, o jakýchsi příležitostech, které představuje i demografický vývoj. Ale právě pro ty příležitosti potřebujeme i práci, takže je potřeba eh, vytvářet pracovní příležitosti právě třeba prostřednictvím těchto malých družstev nebo malých podniků. Kromě toho vlastně je možné se zaměřit také na ekologické zemědělství. Takže jak přesně toto chcete udělat? Zaměřit se na ty malé, eh, malá družstva, malé mm, zemědělce a ekologické zemědělství. Vy jste vlastně eh, už o tom hovořil, že je potřeba zaměřit eh, investice tímto směrem, když jsme se o tom bavili naposled a Kromě toho eh, máme ještě důležité další téma, které do toho vstupuje, to je vlastně bezpečnost, eh, zabezpečení potravinami a eh, My jsme ale v naší zprávě velmi ostře kritizovali, že mm, velké mm, zemědělské firmy často ničí biodiverzitu a to ničí ty malé zemědělce ještě více, než jim to potom pomáhá. A my máme eh, vlastně i eh, zdokumentované příklady eh, takovýchto problémů a tak by mě zajímalo, jestli z tohoto jste se nějakým způsobem poučili, co vlastně tedy vnímáte jako relevantní, abychom neopakovali staré chyby. A ještě k takzvanému pojmu, kterému se nyní říká land grabbing a Tady vlastně byla předložena eh, před, jednom, před měsícem studie, která dokumentuje, že Evropská unie mimo jiné eh, vlastně eh, podporou a kredity se podílí právě na této problematice. Přesně tak to stojí v té studii. A, takže já se nyní ptám, že mm, vlastně mm, máme tedy celou řadu soukromých aktérů, ale i veřejných aktorů, aktérů. A mě by tedy zajímalo, jak eh, se tohleto zapracovává do Evropského investičního plánu? Eh, Taky třeba nějaké odvolací řízení nebo něco podobného? Eh, takže vlastně tohleto, tenhle ten problém v češtině tedy zabírání půdy, Potom ještě mám úplně jinou otázku od Heidi Hautaly. Tady vlastně jde o korupci. Jak chce komise efektivně zajistit, že v těch projektech o investičním plánování nedochází k různým daňovým podvodům nebo vyhýbání se placení daní. Máme zde nějaké mechanismy, které mají zajistit, že právě i v, v té oblasti zabírání půdy se e, třeba e, právě dochází ke zneužívání e, fondů. Děkuji. Mister... Děkuji. Pan Schaffhauser. Merci. Děkuji. Mně se tento přístup velice líbí. Myslím si, že podstata té otázky spočívá v tom, jak vytvářet bohatství na místní úrovni. Uvedu příklad. Pocházím eh, z velice zapadlého alsaského regionu a tam se eh, hovoří o tom, že by se měly eh, budovat silnice, aby se podpořilo podpořila ta tvorba bohatství, ale eh, v tom to není. Tam ta silnice nebo ty eh, cesty v podstatě pouze k tomu přispívají, ale pokud to bohatství nevznikne, tak se ta cesta stane přítěží. A my máme něco eh, podobného i v Africe a i v Alsasku vytváříme uh, jak, tam, jak si čelíme eh, ta, jak si té neustálé pomoci, tomu zmnožení té pomoci. A ten problém je, že ale nedokážeme vytvářet dostatek toho bohatství na místní úrovni. Jak toto řešit i v té africké situaci? A pak bych ještě chtěl říct si dvě další věci. Když vytváříme bohatství na místní úrovni, tak eh, tam je prostě potřeba určitý protekcionismus. Samozřejmě, že to nemá, neznamená jít eh, jaksi eh, proti trhům a jejich svobodě, ale pokud třeba nepodpoříte kuřata na místní úrovni nebo zeleninu, ovoce a zeleninu, tak eh, tam je třeba ty místní produkty eh, trochu eh, chránit, tak aby na té místní úrovni, když už tam nic jiného není, umožnili opět to bohatství vytvořit. A potom je zde důležitá otázka partnerství. Já dnes dopoledne pracuji, jsem o tom také hovořil a my jsme, já jsem se snažil eh, vytvořit investiční eh, fond ve velice chudých oblastech eh, Afriky a tam je velký problém s důvěrou. Oni mi říkají, tam není bezpečno v té Africe a oni prostě nejsou připraveni investovat někam, kde není to bezpečí. A my proto musíme spolupracovat s podniky, protože bez jejich pomoci tam nedostaneme to know-how a nepodaří se nám eh, povzbudit nabídku a poptávku. A ta je vlastně klíčová, protože je velice ksi zbytečné, pokud eh, se soustředíme na tu pobídku, ale nezaměřujeme na tu nabídku, ale nezaměřujeme se na poptávku na té místní úrovni a také na té celosvětové úrovni. Vezměme si například produkci masa Třeba eh, státy eh, Emirátů jsou eh, schopné jaksi poptávat maso, ale tam zase, aby se vytvořil nějaký ten masní průmysl, je potřeba pracovat s podniky a tam zase potřebujeme zajistit to bezpečí a je prostě třeba eh, pomoci těm eh, podnikům, aby se nějak eh, v dané oblasti uchytili. Důležitý je tedy ten celkový holistický přístup je třeba vzdělávání, odborné přípravy, je třeba podpořit malé a střední podniky, zvláště v oblasti zemědělství, kde například v centrální Africe už vůbec nic není. 70 obyvatelstva nemá dostatek potravin a je proto třeba celý tento země, celé to zemědělství vlastně přetransformovat, ale proto je třeba lidi vzdělávat, zakládat místní družstva, ale také znovu budovat místní trhy, které vlastně dnes neexistují. Je třeba zavést elektrifikaci, postavit tam silnice a všechno je to třeba vidět ve vzájemných souvislostech, jinak tam eh, ten rozvoj nebude. Já jsem zodpovídal za rozvoj určitého regionu a takto se prostě musí pracovat. Musí se pracovat na té lokální úrovni. Je třeba postupovat strukturovaně. Ten trh sám tam nedojde. To bych rád zdůraznil je potřeba na té místní úrovni soustředit se na fondy pro místní rozvoj, tak aby úzce spolupracovaly místní orgány, podniky a veškeré instituce, které mohou podpořit rozvoj. To je velice zásadní, protože jinak se nám nepodaří vybudovat bohatství a jinak eh, to opravdu jak si eh, se z toho stane taková bezjedná propast. Děkuji a Annelise nakonec. Děkuji mnohokrát za prezentaci. Mne velice zaujalo to, co říkal pan Landau o svých podnikatelských zkušenostech v oblasti zem, příklad zemědělství a poskytování podpory. Zajímavé je využití těch dat, ale také například to, jaké podniky budou potom v těch oblastech pracovat, eh, jaká osiva tam budou používána, zda tam budou eh, působit nějaké známé společnosti. Hovořilo se zde o těch záborech půdy, tak to hned každého napadne společnost Monsanto. A pak se mi velice líbilo, když jste hovořil o tom, že je potřeba mít holistická řešení. Zmínil jste také cíle udržitelného rozvoje v této souvislosti. A já si myslím, že my i v OSN se musíme učit, jak těchto cílů využívat. Vy jste hovořil o správném eh, řízení, vzdělávání, důrazu na pitnou vodu, zemědělství. To jsou otázky, které se projednávají na kopech, eh, ať už je to Paříž nebo Bonn. A já tedy apeluji na to, aby se udrži- cíle udržitelného rozvoje i takto využívaly. A je třeba hovořit také o tom, jak ty cíle jsou navzájem propojené a my bychom měli jasně ukázat, že jsme připraveni snažit se o dodržování těchto cílů. Zítra máme setkávání se zástupci národních parlamentů a právě s nimi budeme hovořit o tom, jak cíle udržitelného rozvoje používáme v našich strategiích. A bylo by tedy dobré toto nějakým způsobem do vaší další prezentace začlenit. Tedy jakým způsobem zohledňujete konkrétní cíle a jak jsou navzájem propojené. Děkuji a já také krátký dotaz. Ti lidé, kteří budou žádat o tyto finance, respektive které budou poskytovat ty finance, to budou stávající investiční banky. A já se chci zeptat, eh, zda máme nějakou představu o tom, jaké strategické investice je třeba podpořit. Samozřejmě společnosti chtějí vyvážet, ale na druhou stranu je třeba podpořit také ten vnitřní trh. Vy jste hovořil o tom, že v Africe eh, jsou miliony spotřebitelů, kteří mají ale také své domácí trhy, například ten zmiňovaný trh s mobilními telefony. Já jsem se vrátila minulý týden ze západního břehu a tam také zaznělo, že lidé chtějí sdílet především eh, znalosti. Nejde pouze o dovoz a vývoz, ale také o vytváření skutečně místních eh, domácích společností. Roberto, děkuji mnohokrát za otázky. My jsme si dělali poznámky, co zlepšit eh, pro naši nadcházející budoucí prezentaci, nejen pokud jde o propojení cílů, ale i pro další věci. Pokud jde tedy o cíle udržitelného rozvoje, tak eh, v těch pěti oknech eh, tam těch cílů je asi 15 a my jsme vytvořili tabulku, která ukazuje začlenění těch cílů v těch jednotlivých oknech. Ještě je to sice není úplně připravené, ale již to bylo předloženo před třemi týdny na operační radě. A to je vlastně eh, taková šablona, takový vzorec, jehož prostřednictvím nám budou investiční banky představovat produkty, které potom budeme vybírat. A tam se často zmiňují právě cíle udržitelného rozvoje, e, počet těch vytvořených pracovních míst, jejich udržitelnost, environmentální aspekty a tak dále. To všechno v tom templateu je. My to budeme distribuovat na začátku prosince a je to tedy něco, podle čeho budou postupovat banky když nám budou předkládat své investiční projekty. Pokud jde o ty tři fáze, s tím asi můžeme souhlasit. Zde samozřejmě tam samozřejmě je velice důležitá ta udržitelnost ono je důležité, jaké otázky kladete těm investorům. Někdo třeba řekne, že se eh, zaměří na 30 vesnic s určitým počtem lidí a že tady bude mít eh, investice eh, dostupné pro nějaký konkrétní projekt. To, co říkal pan Neuser, to bylo velice relevantní, zvláště je dobré zaměřit se na ten land grabbing, na ty zábory půdy. A zde je skutečně eh, eh, potřeba uvědomit si, že FAO vypracovala dokument, ve kterém se snaží upravit pravidla pro držbu půdy. A já bych chtěla, aby tento dokument byl pro ty investory povinný aby byl povinný v rámci jejich programů. My se tedy eh, snažíme začlenit eh, jaksi ta dobrá pravidla pro držbu půdy v souvislosti s eh, investicemi do zemědělství, začlenit do toho celku náležité péče ze strany investorů. Samozřejmě, že existují oblasti, do kterých se investoři příliš nehrnou. My se ale musíme snažit pokrýt eh, si, co nejširší eh, část těch eh, oblastí. Ale samozřejmě, pokud bychom všichni šli třeba do Středoafrické republiky, tak bychom rázem o všechny ty záruky přišli. A pokud chceme mít eh, šanci unést nějaké ztráty, tak musíme zároveň také investovat v zemích, kde jsou rizika toho, že přijdete o peníze mnohem nižší, tak abychom to jak si mohli navzájem kompenzovat. A samozřejmě, že pokud někdo bude investovat v Jižním Sudánu, tak by asi ty eh, garance měly vypadat jinak, než pokud bude někdo chtít investovat v Keni. družstva. My to také podporujeme a bude, podpora družstev bude vlastně jedním z našich doporučení. Avšak, eh, když hovoříme o nové alianci pro bezpečnost potravin, tak tam je mnohem obtížnější dostat tam soukromé investory. My postupujeme na základě eh, příspěvků nevládních organizací nebo grantů, ale zde opravdu je to ODA téměř v té nejčistší formě. Dále se hovoří o vytváření bezpečných a udržitelných pracovních míst pravidla, která se týkají záboru půdy, chceme navázat na poskytované záruky. A samozřejmě tím prvním bodem vstupu musí být eh, ta daná finanční instituce v případě, že dojde k nějakým sporům či stížnostem. Eh, daně a korupce. To je samozřejmě také problém, ale generální ředitelství eh, Taxud eh, se podařilo zamezit veškerým rizikům v této oblasti, nejen v těch eh, nebezpečných jurisdikcích, ale také pokud jde o bezpečné jurisdikce, ale velice jaksi ne, bezpečné podnikatele. Například pokud chcete registrovat eh, nějaký eh, fond na Mauriciu, tak to lze udělat eh, i určitými způsoby, které nejsou pro nás zaš tak až úplně přijatelné. Takže my nehledíme ani tak na zemi, kde k registraci dojde, ale spíše na způsob té registrace. Dále pan poslanec Schaffheiser zmínil i další zajímavé body, například eh, ten drobný protekcionismus. Já samozřejmě s tím souhlasím, ale tam je třeba zaměřit se skutečně na ty místní trhy. Například v západní Africe máme trh, který tvoří 160 milionů lidí. Oni tam mají poměrně